Milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych eh, zahájila dnešní zasedání. Usaďte se, prosím. Dříve vás srdečně pozdravím eh, do nového roku a přeji vám všechno nejlepší. Doufám, že jste začali eh, správně Možná, že ještě někteří slavíte. A možná, že jenom ti eh, nejlepší zde dnes dorazí. Já jsem slyšela, že jsou na cestě poměrně špatné povětrnostní podmínky. Zprávy eh, znáte, náš kolega Filip Bradburn zemřel 20. prosince, byl eh, tady náhradním náhradníkem za EKR byl v Evropském parlamentu od roku 99 a byl to velice přímý eh, kolega, kterého jistě budeme velmi postrádat. Já jsem napsal eh, dopis eh, jeho rodině a jménem mm, nás všech jsem jim vyjádřila soustrast. Náš předseda v 10.45 dnes vyzval k minutě ticha před parlamentem, já bych eh, navrhl, abychom eh, zde si připomněli eh, oběti včerejšího útoku na novináře a na svobodu mínění a vyjadřování v Paříži tady v našem prostoru a já vás potom tedy v 10.45 poprosím, abyste povstali v 10.45, abychom zachovali tedy minutu ticha tady v naší místnosti. Ehm, tak teď pořad jednání. Máte ho před sebou. News, nebo Continuous byl přeložen do příslušných jazyků. Naše zasedání se přenáší po internetu a máme tady zasedání s 1. a 2. prosince. Jako vždy, pokud do konce dnešního zasedání nepředložíte námitky, budou tyto, ten bude tento zápis považován za schválený. Teď máme nějakou hodinku čas na bod 4, absolutorium 2013, rozpočet komise. A k tomuto bodu bych ráda přivítala srdečně pana komisaře hmm, Midrse. Hmm, budeme eh, rádi, když vás tady eh, častěji eh, uvítáme. A ono eh, je eh, dobré, eh, když se s námi občas ukáže pan komisař, abychom si probrali ty výsledky. Já vás tady srdečně vítám a doufám, že budete hodně úspěšní ve svém mandátu. Ráda bych také přivítala řádného člena Evropského účetního dvora Alexe Brninkmajera, pana Lazarose a také tady vidím pana Otva z účetního dvora i eh, vám, pánové, přeji všechno nejlepší do nového roku. Rád bych vám vzdělala, že jsme se dohodli, že místo předsedové eh, převezmu některé věci k absolutoriu a já jsem ráda, že je tady kolega Danika a převezme toto a, a povede teď eh, tady debatu s panem komisařem. Nejdříve dáme slovo účetnímu dvoru k prezentaci kapitoly 6 výroční zprávy. Pane Brenninkmajere, máte slovo. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení poslanci, poslankyně, paní místo předsedkyně, pane komisaři. S velkou radostí vám odprezentuji osmou kapitolu výroční zprávy účetního dvora. Jsem novým členem Evropského účetního dvora. Je to tedy poprvé, co takto prezentuji kapitolu výroční zprávy. Když jsem kandidoval a představil se jako kandidát v parlamentu, tak jsem říkal, že se na mě můžete spolehnout a teď vám to chci dokázat. V rámci spolupráce mezi Evropským účetním dvorem, Evropským parlamentem a Evropskou komisí se snažíme podpořit proces demokracie v Evropě a ukázat, že je efektivní. Jako člen účetního dvora se soustředuji především na složitost pravidel, což si myslím, že je otázka, která je relevantní pro dnešní téma, tedy kapitolu 8. Další důležitý bod, na který se musíme soustředit, je jednodušší jazyk, který my komunikujeme. A uvidíte, že informační zpráva účetního dvora je daleko čtivější. A jsem velice rád, že byla napsána jasnějším, srozumitelnějším jazykem. Kapitola 8 výroční zprávy se zabývá řadou témat, představuje ji 8% rozpočtu, s tím, že výzkum zabírá 65% této části evropského rozpočtu. To tež platí i pro další vnitřní politiky typu vzdělávání. Výroční zpráva se zabývá řádností a zákonností provedených pladeb. A kapitola 8 konkrétně pokrývá přímé výdaje Evropské komise, takže to není zemědělství nebo fondy soudržnosti. Jsou to tedy přímé výdaje Evropské komise. Je potřeba se podívat na to, jak efektivně vynakládáme prostředky do výzkumu v Evropě a to je téma, ke kterému se vrátím později. Rok 2015 je posledním rokem FP7. Takže se dá říci, že v podstatě děláme inventuru programu, který už dobíhá. Od roku 2014 už pracujeme s horizontem 2020. Na rozhraní roku 2013 a 2014 je v oblasti finanční kontroly potřeba identifikovat rozdíly mezi FP7 a horizontem 2020. Účetní dvůr vydal Evropské komisi ve svém sdělení z roku 2012 několik důležitých doporučení. My jsme konstatovali, že Evropská komise se těchto doporučení držela při přípravě Horizontu 2020. Budeme se tedy těšit na systém, který bude řádněji financovat od roku 2014 výzkum. Cílem horizontu 2020 bylo zlepšit situaci, především napravit problémy, které jsme našli v rámci FP7. A myslím, že Horizont 2020 řeší většinu problémů, které jsme identifikovali v FP7. Také jsme zaznamenali dobrou spolupráci s Evropskou komisí. Dialog probíhá permanentně a myslím si, že v komisi máme vždy otevřené dveře a platí to i na druhou stranu. Naše dveře jsou také otevřené pro Evropskou komisi. Jedno z hlavních doporučení účetního dvora se týká radikálního zjednodušení systému. Když se podíváme na chyby z roku 2013 při provádění FP7, tak eh, konstatujeme, že složitá pravidla byla velkou překážkou ve světě výzkumu. Jsem přesvědčen, že Evropská komise se snaží zjednodušit toto pravidlo. Na druhou stranu je potřeba být neustále v kontaktu s příjemci, ať už jde o univerzity nebo malé střední podniky, výzkumné ústavy. A cílem tohoto kontaktu je identifikovat praktické problémy, překážky, se kterými se setkávají v praxi ve výzkumu v Evropě. Snažil jsem se navštívit co nejvíce výzkumných a inovačních středisek v Evropě naslouchat jim. A mám pocit, že takovýto otevřený kontakt s příjemci může být velmi užitečný v tom, že se dozvíme, jakým problémům lidé čelí, když se snaží dodržovat eh, evropská pravidla v oblasti výzkumu a inovace. Také si myslím, že to pomůže při komunikaci mezi výzkumnou komunitou, komisí, účetním dvorem a v neposlední řadě Evropským parlamentem. Konstatoval jsem tedy, že ta složitost pravidel není jenom tak sama o sobě. Vyplývá také z toho, že není vždy úplně jasné, jak se ta pravidla mají vykládat a následně provádět. A tady narážím na téma právní jistoty, které mě velmi leží na srdci. Výzkumní pracovníci mají hlavně dělat výzkum. A říkám si, jestli skutečně vědí, jak se mají provádět zmíněná pravidla, a to je určitě téma, ke kterému bych se rád v budoucnosti trochu hlouběji vrátil. V loňském roce jsem se setkal s příkladem a britské univerzity. Jednalo se o zaznamenávání pracovní náplně nebo eh, pracovní činnosti spíše pracovníků, kteří, nebo zaměstnanců univerzity, kteří byli v podstatě eh, plně vytíženi evropskými projekty, tak jsme říkali, proč vlastně by se to mělo potom takto zaznamenávat, když vlastně nedělali nic jiného. Takže si myslíme, že ta pravidla potřeba nastavit tak, aby to nebránilo výzkumné práci. Jak jsem říkal, hodně se setkávám s příjemci a budu pečlivě naslouchat tomu, co mě říkají a následně to sdělovat Evropské komise, Evropskému parlamentu. A doufám, že si mě tím podaří dosáhnout zlepšení kapitole 8 máme chybovost 4,8%, ale to asi není nejdůležitější číslo. Nejdůležitější je, jak se to zlepšuje. A tím se vracím zpátky k výkonu. Připravujeme zvláštní zprávu o financování EIT v Maďarsku. A kromě toho také kontrolujeme provádění směrnice o službách, což je také důležité téma. Takže audit by se měl zabývat právě i výkonností. Výzkum, vývoj a inovace jsou nezbytné pro Evropskou unii, pro jejich občany a z toho důvodu se domnívám, paní předsedkyně, že je to důležitou součástí EU 2020. Horizontu 2020. Tento horizont musí být srozumitelný a dostupný. Zainteresované strany by do něj měly mít otevřené, otevřené dveře. A chceme-li se zlepšit, potřeba je poučit se z minulosti. Propojení mezi výzkumnou komunitou, Evropskou komisí, Evropským parlamentem a účetním dvorem a pochopitelně také radou je důležitým předpokladem takovýchto zlepšení. Paní místopředsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, děkuji vám mnohokrát za příležitost odprezentovat kapitolu 8 a budu se těšit na zajímavou diskusi o e, dopadech efektivnějšího výzkumu a vývoje na evropskou politiku. Děkuji. Brenningmeier. Děkuji, pane Brenningmeier. Pane komisaři, Tady je to takové trochu dežaví, protože eh, složitá pravidla jsou příliš složitá a všechno eh, chceme vždycky zjednodušovat v nadcházejícím období. Už jsme slyšeli několikrát, doufám, že tentokrát to tak opravdu bude. Možná byste nám k tomu mohl eh, něco říct. Mimo to by bylo opravdu dobré, kdybyste se nějak mohl vyjádřit k výhradám, které byly vyjádřeny, které se týkají velkých částí rozpočtu. Mohl byste nám říct, jak tady budete pokračovat. Jsme rádi, že jste tady minuty, máte slovo. Děkuji, paní místo předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, pane Brkemajere, kolegyně, kolegové. Já jsem zde poprvé a velice rád. A rád také zodpovím na vaše otázky v souvislosti s udělením absolutoria za rok 2013. Jak víte, jsem v této pozici nováčkem, ale v každém případě jsem si řádně prostudoval zprávu účetního dvora a s velkou radostí si vyslechnu vaše připomínky a budu s vámi o nich diskutovat. Kvalitnější vydávání veřejných prostředků bylo jednou z priorit mého týmu v portugalské vládě, takže řádné finanční řízení a řádná finanční zpráva jsou pro mě důležité, protože nemůžeme plítvat prostředky evropských daňových poplatníků. Když se podíváme na chybovost v rámci této kapitoly, kapitoly, která zahrnuje řadu politických cílů, jako třeba výzkum inovace, vzdělávání, bezpečnost, přistěhovalectví, opatření na překonávání důsledků finanční krize, tak v této oblasti máme chybovost na úrovni 4,6%, což je více než v loňském roce. Ale Konkrétně co se týče výdajů na výzkum, tak sám účetní dvůr v odstavci 8.8 uvádí, že ty chyby jsou v podobném rozpětí a podobného typu jako v předchozím roce. Co se týče části výzkumu, tak co se týče zákonnosti a řádnosti výdajů na politiku výzkumu, tak naše zjištění a zjištění komise jsou podobná. Podle nás, podle našich odhadů, je chybovost zhruba 5%, což se sníží po úprava, úpravách na 3% a po jak se navrácených prostředcích, až se to, to započítá. Teď, co se týče zdroje chyb, tak ty vidíme ve všech kategoriích výdajů. A pan Breckmeier říkal, že účetní dvůr poukázal na několik eh, důležitých bodů ve své zprávě, kterými projdu. <clears throat> Za prvé v personalistice špatně účtované hodinové sazby. Za druhé hlášení paušálních nikoli přímých nákladů a potom tam byly chyby také v hlášení nepřímých a spotřebních daní, především DPH. Kromě toho také účetní dvůr hovořil o špatném výpočtu nepřímých nákladů do kterých byly započítávány výdaje, které neměly nic společného s výzkumem. Chyby jsme také zjistili u všech typů příjemců. Nicméně jsme také přišli na to, že malé a střední podniky a noví účastníci jsou riskantnější, co se týče chybovosti. Jak se Evropská komise snaží snížit tuto chybovost? Začněme u FP7. To se tedy týkalo všech výdajů, které byly předmětem auditu účetního dvora. Za prvé i dále probíhají následné kontroly. Máme zhruba 500 kontrol za rok, které se týkaly příjemců, kteří dostali zhruba 65 z grantů v rámci FP7. To tedy za prvé. Za druhé, Platby jsou kontrolovány také předběžně službami Evropské komise a týká se to vědeckých výsledků a nákladů, které byly hlášené. S tím, že vyšší nároky na proplacení nákladů jsou kontrolovány a i když ta kontrola není ideální, tak je pravda, že to snižuje chybovost, což konec konců v odstavci 8.20 konstatuje i Evropský účetní dvůr. I nadále se snažíme lépe radit příjemcům a nezávislým auditorům. A to na základě dokumentu, který obsahuje deset nejčastějších chyb, které jsme identifikovali a zmiňuje jejich nápravu. Tisíce koordinátorů, výzkumníků a finančníků byli informováni o tom, jak se vyhnout těmto chybám na různých nebo prostřednictvím různých akcí v Evropě. Takže poskytovali jsme další informaci o horizontu 2020 v úvodní fázi, daleko více než kdykoliv v minulosti a bude to tak i pokračovat. Na konci roku 2014 ten dokument o deseti hlavních chybách byl ještě jednou rozeslán všem 23 tisícům příjemců v rámci FP7. Nezapomínejme na to, že tato opatření jsou také v souladu s doporučeními Evropského účetního dvora, která se týkala právě FP7. Evropský účetní dvůr také doporučuje, aby kontroly se více zaměřovaly na vysokorizikové příjemce. S čímž velmi souhlasím, pracujeme na tom, chceme nejenom snížit takto chybovost, ale také bojovat účinněji proti podvodům. Protože snížení administrativní zátěže neznamená, že budeme fungovat bez kontroly, ale znamená to, že ty kontroly budou rozumné a zacílené. Paní Golden Queen má předchůdkyně říkala, že není vhodné zatěžovat výzkumníky další administrativou, třeba tím, že by se zvýšil počet kontrol anebo že bychom vyžadovali více informací předtím, než provedeme platbu. Generální ředitel pro výzkum, který zde sedí po mé straně, to zopakoval také ve své výroční zprávě činnosti před tímto výborem. Souhlasím s nimi. Už není možné dále měnit pravidla a rámec FP7 ale přesto se snažím zdále zlepšovat naše systémy tak, aby chybovost byla co nejmenší. Podívejme se ale na chvíli na horizont 2020. Chceme-li dosáhnout pozitivních výsledků, je potřeba, aby vědečtí pracovníci a výzkumníci pracovali v co nejlepších podmínkách tedy aby nebyli příliš zatíženi administrativou, aby pracovali s jednoduššími pravidly, protože čím jednodušší pravidla, tím méně chyb. A to si myslím, že je hlavním bodem Horizontu 2020. Je to systém, který má být jednodušší pro příjemce. Je to ve prospěch jich i ve prospěch nižší chybovosti. Zjednodušení podporuje Evropský parlament, za což děkuji. Radikální zjednodušení v rámci horizontu 2020, jak říkal i pan Beckenmayer ve svém projevu, se týká běžných chyb, které probíhaly v rámci FP7. Jinými slovy tedy, pokud někdo pracuje na plný úvazek na evropských projektech, tak se nemusí počítat jednotlivé hodiny. A potom také máme jednodušší pravidla účtovaných hodin pro všechny zaměstnance. Jinými slovy, tedy když pracujete na plný úvazek na něčem, tak to nemusíte nikde zapisovat, což je smysluplné. Za druhé, přijmeme očekávané a rozpočtované prvky v eh, nákladech personálních v některých případech. Za třetí DPH. DPH je způsobila, pakliže vám není vrácena ve vaší zemi. A za čtvrté jsme také vytvořili paušál pro nepřímé náklady. Když jsem si přečetl zprávu účetního dvora, tak tam v položce 1 vidíme dobrý příklad toho, o čem jsme právě hovořili. Protože v té kolonce 1 Evropský účetní dvůr odkazuje na tři typy chyb. Za prvé tedy personální náklady, které vyplývaly z odhadů. V rámci Horizontu 2020 to ale bude do větší míry možné pracovat s odhady. Takže rozebíráme tento bod. Za druhé, zahrnutí DPH. Jak jsem říkal, v rámci Horizontu 2020 DPH je způsobila, pakliže ovšem vám není vrácena v dané zemi. Za třetí, nepřímé náklady účtované, které nejsou spojené s projektem, nicméně tady v Horizontu 2020 máme nepřímé náklady řešeny paušálem. Takže tady jsme v horizontu 2020 vyřešili všechny tyto tři problémy. Dámy a pánové, a já na tomto základě věřím, že jakmile se začnou auditovat v roce 2016 výdaje za horizont 2020, tak tam bude méně chyb, protože zjednodušení v rámci horizontu 2020, jak jsme viděli a jak jsme si přečetli i ze zprávy a účetní odvoje je, re, je reálná. Evropský účetní dvůr ve své zprávě uvedl, že nový nákladový systém je radikálně jednodušší než FP7 a následně je méně náchylný k chybám. Evropský účetní dvůr našel určité chyby, které byly analyzovány a z naší analýzy vyplynulo, že na základě nových pravidel se řadě těchto chyb vyhneme. Dobré pro nás je to, že ti účastníci, kteří chtějí dodržovat pravidla, to budou mít teď daleko jednodušší v rámci horizontu 2020. Nicméně je důležité si uvědomit, že snižování chybovosti má své limity. Pro stávající komisi je růst a zaměstnanost hlavní prioritou. Malé a střední podniky jsou opravdu středobodem této strategie. Ve výroční zprávě o činnosti za rok 2013 generální ředitel pro výzkum a inovaci uvádí, že chybovost u malých a středních podniků je dvakrát vyšší než průměr. A že chybovost u nových účastníků je téměř trojnásobná oproti průměru. Pochopitelně nechceme, aby se malé a střední podniky a noví účastníci nemohli účastnit tohoto programu jenom proto, abychom snižovali chybovost. Je potřeba více podporovat malé a střední podniky, chceme-li podpořit inovaci v evropském hospodářství. Tyto programy, výzkumné programy musíme otevřít pro nové účastníky, chceme-li, a aby výzkum v Evropě byl kvalitnější, je to na úkor rizika vyšší chybovosti, ale toto riziko si myslím, že je ospravedlnitelné. Výzkum je složitá oblast, nicméně nezbytná, chceme-li zajistit růst a vyšší zaměstnanost. A proto musíme přistoupit na určité riziko, bereme-li dosažení výzkumných cílů vážně. Chceme dosáhnout přijatelné chybovosti, ale zároveň si zachovat výzkumnou politiku, která bude mezinárodně konkurenceschopná. A to je těžké. Já jsem nicméně přesvědčen, že Horizont 2020 už je opravdu velkým průlomem na cestě k jednoduššímu, spravedlivějšímu a efektivnějšímu systému investování do výzkumu a vývoje z evropské úrovně. Řádná finanční zpráva pochopitelně obsahuje chyby ve výkonnosti. A na slyšení jako kandidát do Evropské komise jsem říkal, že je potřeba lépe měřit dopady vynakládaných peněz, že není potřeba se podívat nebo soustředovat pouze na chybovost. A s velkou radostí jsem zjistil, že rámcové programy podporovaly programy, na kterých pracoval třeba profesor Jean Tirol v ekonomice, May Britton, Moser v medicíně, anebo John Key v medicíně, kteří následně dostali Nobelovu cenu. Ti dostali peníze z rozpočtových, tedy z rozpočtu FP. A to jsou příklady, na které musíme více poukazovat. Díky evropskému financování výzkumu výzkumní pracovníci mohou urychlit ten nejslibnější výzkum. Například můžou pracovat intenzivněji na očkovací látce proti ebole. Já chci podporovat dobrý evropský výzkum prostřednictvím atraktivní investiční politiky do výzkumu, ale také i politiky, která má vést k vyšší zaměstnanosti. Zároveň chci zajistit řádnou finanční zprávu a jsem přesvědčen, že budeme schopni vyvážit tyto dva cíle a že jich dosáhneme během zbývajících let FP7, ale i v rámci horizontu 2020. Takže děkuji za možnost vystoupit. Vielen Dank, Herr Kommissar. Wir wissen... Děkuji, pane komisaři. My tedy dokážeme ohodnotit vaše výroky tak, že ochrana peněz daňových poplatníků se má zvýšit a my máme velký zájem na jednodušších pravidlech, která by umožňovala lepší výsledky a jsme připraveni a ochotní tento proces doprovázet, ale nestačí pouze o tom mluvit, musíme také klást důraz na to, aby ta pravidla, která máme, se také používala. Proto neustále navrhujeme, abychom eh, ještě ještě, eh, ještě abychom eh, porušili stará pravidla, která už ne, se nemohou používat. Slovo má pan místopředseda Nika. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl všem popřát eh, hodně štěstí do nového roku. Vítám pana komisaře Moedaše. A zhruba eh, měsíc poté, eh, co se ujal této funkce. Jsme vyslechli jeho první eh, poznámky a zdá se, že výzvy, které stojí před oblastí vývoje, výzkumu, vypadají jinak než na začátku léta, kdy začal fungovat nový parlament. A my se musíme vypořádat s výzvami, které se objevily v nedávné době. Byly tu zmíněny dvě velké výzvy. Tou první z nich je nedostatečné financování a opožděné platby, což vytváří značné problémy. Možná, že pan komisař by mohl ještě detailněji pohovořit o tomto problému protože mnoho poslanců má o tuto problematiku zájem. Mnoho lidí čeká na peníze a peníze pořád nejdou. Za druhé, zavedení zjednodušeného rámce by mělo pomoci těm, kteří eh, chtějí přihlásit svůj výzkumný program což je důležité pro celou Evropskou unii, protože když hovoříme o konkurenceschopnosti, hovoříme o výzkumu. Když hovoříme o inovaci, odpovědí na tuto otázku je výzkum když hovoříme o e, evropské elitě, o laureátech Nobelovy ceny, to zase souvisí s výzkumem i pracovní místa e, souvisejí zase s výzkumem. Proto máme o doménu výzkumu e, obzvláštní zájem. A naše otázky jsou vedeny tak, abychom vám co nejvíce pomohli nastartovat tuto eh, sféru. Mezi lety 2012 a 2013 se zvýšila chybovost o 0,7 z 3,9 na 4,6 A tyto chyby se ukazují, když příjemci deklarují nespůsobilé výdaje, které nejsou systémem detekovány až do proplacení ze strany komise. A tím se snižuje přidaná hodnota evropského projektu. My vítáme do, eh, rozhodnutí Evropské komise přijmout doporučení Evropského účetního dvora. Nejprve bych chtěl zdůraznit důležitost rozšíření a posílení eh, informačních kampaní o eh, normách způsobilosti výdajů pro rámcový program eh, FP7. Myslím si, že je důležité podporovat malé a střední podniky pro stimulaci růstu a vytváření pracovních míst. Bohužel malé a střední podniky jsou náchylnější k chybovosti než další aktéři. Já souhlasím s tím, že Evropská komise zjednodušila normy pro Horizont 2020 a to na základě právě potřeb malých a středních podniků a startupů. Já tedy vítám uh, úsilí uh, komise o to, aby nezatěžovali malé a střední podniky uh, neustále se zvyšující úrovní kontroly anebo administrativní zátěže. Naopak, malé a střední podniky by měly mít jednodušší úlohu v sedmém rámcovém programu. Navzdory tomu, co jste odpověděl v písemných odpovědích, bych se ještě jednou zeptal, jaká opatření chcete učinit, abyste se vyhnuli riziku chybovosti u malých a středních podniků. Dále eh, bych chtěl zdůraznit efektivitu předběžných opat- preventivních opatření. Je zapotřebí zjednodušit a snížit administrativní zátěž. Evropský účetní dvůr zjistil e, značnou míru chybovosti e, u plateb nad 350 tisíc euro, které byly certifikovány nezávislými auditory. Z toho vyplývá, že nezávislí auditoři ještě se tolik nevyznají ve svém úkolu. E, ta zjednodušení zavedená v horizontu 2020 by měla mít pozitivní dopad na aktivity těchto auditorů. Mohl byste nám dát nějaké příklady z této oblasti? A dále bych chtěl zdůraznit, že je nutné zavést jednotné indikátory výkonnosti, eh, které by pomohly identifikovat chyby a které by správným způsobem reprezentovaly eh, úroveň eh, plnění cílů inovace a růstu do roku 2020. Děkuji, prosím, pane komisaři. Děkuji za tyto otázky. Děkuji, pane Niko. Já bych začal vaší první otázkou, kdy jste hovořil o e, platbách a úvěrech. Možná si vzpomenete, že při svém slyšení jsem říkal velmi upřímně a na rovinu, že situace je a už tehdy byla velice obtížná. Za rok 2014 eh, samozřejmě došlo k tomu, že eh, platby byly pozdrženy a některé účty budou ještě propláceny na začátku 2000, eh, roku 2015 místo prosince 2014. Jenom příklad za mé generální ředitelství. Celkový rozpočet, včetně dodatečných pozdních platbách, které jsme obdrželi na samém konci roku, roku byl zcela vyčerpán ani jediný cent nezůstal nevynaložen na konci roku. A dodatečné částky, které byly požadovány, eh, jsme neobdrželi. 85 milionů euro bude muset být zaplaceno z rozpočtu na rok 2015, což jsme nepředpokládali v návrhu rozpočtu na rok 2015. Abychom se vypořádali s touto situací, eh, snažíme se eh, dělat několik věcí. Za prvé, Eh, odkládat eh, nebo prodlužovat termíny eh, pro výzvy a dále jsme snížili průměrnou úroveň předfinancování, která, jak víte, byla 6 celkového kontraktu, na, tedy na, na 35 já vítám skutečnost, že přidělené platby na rok 2015 z horizontu 2020 budou téměř odpovídat eh, požadavkům komise. Eh, komise proto nebude muset eh, sahat k dalším rezervním nouzovým, k dalším nouzovým rezervám. A já jsem opravdu vděčný Evropskému parlamentu za eh, jeho pomoc v těchto záležitostech. Takže velice děkuji. My vás potřebujeme. Potřebujeme pomoc Evropského parlamentu v této oblasti a jsem za tuto pomoc vděčný, protože potřebujeme více plateb, více úvěru na rok 2015. Tato otázka je velice důležitá, pane Niko. K vaší další otázce. Ta se týkala malých a středních podniků. Já už jsem říkal, že eh, malé a střední podniky a nejen oni, ale také noví účastníci mají vyšší chybovost než ostatní. Myslím si, že eh, se všichni shodneme, kdo tu sedíme okolo tohoto stolu, že eh, zapojení malých a středních podniků a nových účastníků je nezbytné. Protože jestliže chceme inovaci, jestliže chceme více výzkumu a lepší výzkum, eh, pak potřebujeme malé a střední podniky. Ty musí být přítomny mezi novými žadateli. Když se tedy podíváme na to, co jsme udělali, my jsme zjednodušili pravidla pro eh, Horizont 2020 tak, aby přesně odpovídala potřebám eh, malých a středních podniků a nových žadatelů. A proč eh, to říkám? Eh, protože já eh, jsem působil v minulosti v soukromém sektoru a vím, že malé a střední podniky potřebují jasná pravidla. Eh, potřebují ta pravidla chápat rychle. Když se například rozhodneme zavést paušál 25% na nepřímé výdaje, tak je to jednodušší. To malé a střední podniky pochopí nebo když v horizontu 2020 se rozhodneme Eh, zahrnout DPH. To je velice důležité pro malé a střední podniky a pro nové žadatele. Nebo máme dvě úrovně financování. 100% na výzkum a inovaci a 75% na inovaci. Eh, pane Niko, to jsou velice sjednodušená pravidla pro Horizont 2020, která byla vyvinuta právě na míru eh, nováčků a malých a středních podniků. A já si opravdu myslím, že v budoucnu to přinese pozitivní výsledky. Dále jste položil velice důležitou otázku, která se týká nezávislosti eh, auditních certifikátů. A eh, této problematice bych řekl nejprve jasně, že auditoři, kteří vydávají tyto certifikáty, jsou vlastně jmenováni příjemci a ty e, auditní certifikáty, e, které nám dávají jaksi jistotu toho, jak už jsem říkal v úvodu, že samozřejmě nejsou dokonalé, nicméně e, snižují celkovou chybovost. Podle našich odhadů e, dochází k 50% snížení, k 50% redukci chybovosti e, díky těmto certifikátům. Samozřejmě se ptáte správně, já si myslím, že ty certifikáty nejsou dokonalé, nicméně pomáhají. Taková je naše zkušenost. Co tedy děláme my? Za prvé, e, poskytujeme rady certifikujícím auditorům, což je velice důležité. A e, chtěl bych znovu zdůraznit, že zjednodušení Horizontu 2020 pomůže nejen příjemcům, ale i auditorům. Což je velice důležité si uvědomovat. Děkuji vám. Teď se nám tady uh, řádí, uh, hlásí řada kolegů a prosím omezujte se na dvě minuty. Budu uh, sledovat řečnickou dobu. Uh, a, zkracovat ji. Také vítám pana Gábla z průmyslového výboru. Máte slovo. Bez mikrofonu. Děkuji, paní předsedkyně a vážený pane komisaři. Už e, na výboru e, pro průmysl jsme e, měli možnost eh, si popovídat při slyšení a potom a v prosinci a i dnes je myslíme potěšením se setkat. Eh, dnes se zabýváme tedy eh, kontrolou nákladů, mm, což je velice důležité pro výzkum a vývoj. A vy říkáte, že u rámcového programu a 7 odhadovaná chybovost byla na 5%, ale v roce 2013 se to dostalo na 3, 3%. Jak interně e, odhadujete chybovost na horizont 2020? když e, v roce 2013 tam bylo 4,8%. A potom pan Brinkmeier e, z účetního dvora už říkal, že se zlepšuje, že se pracuje na zlepšení výkonnostních auditů. To je správně a v pořádku. A jak to Eh, že ta chybovost u malých a středních podniků je dvojnásobní, dvojnásobná u začátečníků než u těch dalších. Jsou tam nějaké zvláštní výkonnostní audity a pro ty začátečníky. Já vím, jak je to těžké. Eh, dlouho jsem byla v eh, dozorčí radě takové firmy nebo společnosti na podporu výzkumu ve své domovské spolkové zemi. Jak chcete takovéto organizace podporovat a jak Eh, chcete eh, je podpořit proto, aby eh, zlepšili posuzování té výkonnosti a výkonnost samotnou. Já se omlouvám a děkuji za otázku, ne, nepřečetla jsem vaši jmenovku, pane komisaři. Děkuji. Jsem opravdu rád, že se sami opět setkávám. Poukazujete na to, co je, myslím, velmi důležité, a sice um, účinnost programu Horizont 2020. Jedna věc, kterou já jako komisař mohu eh, konstatovat, je, že myslím, že ten efekt bude velmi pozitivní. A opatření, která zavedeme, eh, která byla navržena tak, aby byla zjednodušena, jistě povedou k pozitivnímu číslu. Nicméně dokážu eh, spekulovat ohledně konkrétního čísla a říct tam, podívejte se, bude to tolik a tolik procent. Proč? Nemám k tomu žádné nástroje. A za druhé, myslím si, že eh, zjednodušování eh, bychom měli provádět jako takový trvalý proces. Tam nejde o to, že se to prostě udělá a bude to hotové. a to na dlouhá léta. Já jsem proto, abychom tohle dělali postupně, krok za krokem, kladli si otázku, fungují ta opatření, dostáváme se tam, kam chceme. Protože je třeba sledovat chybovost, ale také další faktory. Jedna z nejdůležitějších věcí je dívat se na to eh, z více leté perspektivy. Říkáte, že když tady máme 5%, a podíváme se na to přes více let, na mm, ty eh, zpětně eh, uhrazené částky a mm, opravy, tak se dostaneme na 3%. Takže doufejme, že dostaneme se k lepšímu výsledku a opravdu řekneme, že Nemáme eh, žádnou křišťálovou kouli. Nicméně doufám, že v nadcházejících eh, letech eh, sem k vám přijdu a budeme mít hm, určité výsledky, které bychom vám mohli předložit. Vašem bodu, který se týká malých a středních pochníků a to souvisí s našimi obavami, tak Podívejte se, eh, všichni eh, mm, příjemci teď uznávají, že to je jednodušší. A ti, kterým to jde velmi dobře, se zaměřují na výzkum, na své projekty. Čili to, že opatření pro Horizon 2020 jsou jednodušší, myslím, eh, docela dobře reaguje na vaši otázku. Paní Grasle už na začátku řekla něco, myslím, velmi důležitého. A sice zaměřujeme se na pravidla, ale pokud eh, se nebudou dodržovat pravidla, protože jsou příliš složitá, tak s tím musíme něco udělat. A s tím já zcela souhlasím. <coughs> Takže děkuji vám mnohokrát za váš velmi dobrý dotaz. Na nyní eh, kolegyně Ahela Sender na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejdřív eh, se připojím eh, k eh, soustrasti, kterou jste vyjadřila obětem včerejšího teroristického útoku v Paříži. A také děkuji panu Brinkmanmajerovi za velmi osvěžující slova. Hovořil o tom kruhu učení a to bude jistě eh, velmi užitečné. Nám to eh, docela jistě pomůže, hm, zejména pokud jde o fungování funkce ombudsmana. Také vítám pana asi je to poprvé, co tady s námi zasedá. Ráda bych se zeptala něco, co už jsem zeptala dříve někoho z jeho generálního ředitelství. Asi to někdo nepochopil úplně správně a tak mi na to nikdo neodpověděl. Já bych se ptala eh, na to, kdo eh, jsou eh, ti vrchní a podřízení vedoucí jednotlivých projektů protože je velice důležité eh, znát národnost eh, těch eh, hlavních vedoucích projektů oproti těm podřízeným vedoucím. Já jsem se to pokoušel zjistit za rok 2012, ale ono se velice těžko zjišťuje, co je co z těch informací, které mám. Hledala, hledala jsem to na internetu generální ředitelství a byla bych ráda, aby to bylo k dispozici. A potom k tomu, co jste eh, říkal předtím, o tom, že jsou některé chyby, které stojí za to prostě eh, se s nimi smířit. Pokud eh, chceme, aby výzkum a vývoj a inovace prostě se pouštěly do určitého rizika, což je podstatné v Evropě. Máme výzkumné pracovníky, ale je velice těžké, aby oni eh, vůbec eh, se pouštěli do začátku podnikatelské činnosti. Vy pocházíte eh, z oblasti výzkumu, tak jak byste to chtěl prosadit, pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám za otázku. Pokud jsem vás dobře eh, pochopil, tak hovoříte o otázce 12 eh, z toho písemného dotazníku. Já jsem eh, vám zaslal internetový odkaz v reakci na vaši odpověď a vypadá to, že to neodpovědělo na vaši otázku. Nicméně sejdu se s generálním ředitelem a pošleme vám více než odkaz, ale přímo ty informace, kterými odpovíme na vaši otázku. Nicméně eh, důležité je zjistit nebo skonstatovat, že eh, rámcový program 7 nemá ty eh, hlavní a podřízené příjemce, abych tak řekl. Čili tam je třeba několik věcí, které si musíme vysvětlit a pokud e, nevadí, tak bychom to udělali písemně. Tam bychom vám zjistili přesnější informace. Potom e, k té e, důležité věci chybovosti. Života podnikatelů i, pod, i výzkumníků lidé prostě dělají chyby. A tady myslím chyby pozitivním slova smyslu, protože eh, z chyb se eh, učíme, odhalujeme něco pozitivního. Ale musíme zachovat určitou rovnováhu, a sice eh, rovnováhu mezi důvěrou a prověřováním. A o té rovnováze se tady dnes bavíme. Musíme zjistit, kam, no, kde má nastat rovnováha. To je ta klíčová otázka, na kterou se tady pokoušíme zareagovat. Pokud poslanci Evropského parlamentu budou eh, spolupracovat, tak určitě nalezneme eh, určité vyvážené potřeby. Děkuji vám za otázky. A nyní eh, dva minuty paní Šulin. Děkuji vám, paní předsedkyně. Za představitel všech porod. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci všech zpráv. Zmínili se strategii boje proti podvodům. Já mám za to, že chyby v této oblasti se těžko hodnotí. Minimálně v tom smyslu odlišení chyby od podvodu tak by mě zajímalo, jak vypadá vaše strategie boje proti podvodům a jaká opatření se chystáte následovat. Myslíte si tedy, že by bylo možné velmi rychle odprezentovat eh, tuto strategii boje proti podvodu a můžete nám říci, jak její efektivitu v praxi hodnotíte? Komisár, bitte. you very much for... Uh, Děkuji vám uh, za tenhle dotaz. Já myslím, eh, že velice důležitě, eh, velice správně jste eh, zdůraznila sice potřebu zdůrazňovat mezi, rozdíly mezi chybovostí a podvody. Když se zabýváme tedy zprávou, nebo zprávy dvora se zabývají chybovostí lidé mají eh, kolikrát tak eh, nejasnou ohledně toho, co byly přímé příčiny a co byly, eh, byly nepřímé příčiny. U chyby prostě člověk udělá chybu, ale nemusí to být vždycky podvod. Myslím si, že pan generální ředitel by vám k tomu mohl říct něco více, k tomu, jak se to předává Olafu potom. Ale potom tady už hovoříme o něčem úplně jiném. A něco, eh, co v komisi, nejenom v oblasti výzkumu, ale ve všech portfoliích, se eh, snažíme mm, vymicovat. A působit proti tomu každý den. je správně je celá řada příkladů podvodů odhalených, to je součást naší strategie. Máme eh, řadu školních zaměstnanců eh, na toto, nicméně eh, nemůžeme vydávat mm, příliš informací o, o velice citlivých věcech, protože ty se často teprve vyšetřují. Takže je velice důležité tady rozlišovat mezi tímto, a to i na veřejnosti, že někdy, když se lidé podívají na tu chybovost, a lidé se mi ptají, lidé, kteří eh, nepůsobí v politice, eh, se ptají na ty eh, rozdíly. Často jim to není úplně jasné, ale každopádně vám děkuji za tento dotaz. Pane generální řediteli Smizi, mohl byste nám přesto říci v kolika případech v roce 2013 jste se obrátili na OLAF z kvůli podezření z podvodů? Paní Gresle na stránce 71 zprávy o naší eh, činnosti výroční máme eh, to zvláštní eh, rubriku ohledně tomu odhadování podvodu. Je to věc, kterou tam mm, vydáváme pravidelně. V roce 2013 jsme měli 10 případů, které jsme předložili OLAFu a v roce 2013 jich bylo 11. Čili tolik tedy ke konkrétním případům, které jsme předali OLAFu. Je to konkurence, eh, konkrétně na stránce 71 mé výroční zprávy o činnosti. Já jsem se také eh, sama zapsala mezi řečníky. Pane komisaři, eh, já bych s vámi ráda probrala tři věci. To první se týká spolehlivosti údajů. Vnitřní auditor komise vytýká, že že ten eh, vzorek byl zpracován jenom z 84%. Eh, Ze statistických důvodů by ovšem bylo třeba zpracovat 100%. Eh, A z těch 84% vyplývá ten údaj o chybovosti, který dává pan generální ředitel. Jak spolehlivá jsou ta čísla? Protože normálně musíte proskoumat 100% celého vzorku, ne? Potom je tady externalizace Mm, činností s generální ředitelství pro výzkum. Máme tady společné eh, podniky a společné iniciativy, mimochodem i my, eh, která zodpovídá za eh, lékařské otázky. Ta 60% jejího rozpočtu je tady s výhradou, to je nějakých 200 milionů eur, i část správního rozpočtu. A nikde tady nejsou informace o tom, jak to má teď být dál a proč k tomu vlastně došlo. A proto bych eh, eh, byla ráda, abyste nám eh, něco řekl konkrétně k IMI. A potom kontrolní zprávy. Když už zodpovídáte za celý tento objem vnitřní politiky, potom tady, akc, eh, tady eh, ten program Mládež a pomoc pro Turecko. My už jsme o to požádali v létě a já budu čekat do té doby, dokud ty informace nedostanu, bych chtěla zdůraznit, tak kdy je dostaneme. Thank you very much for the, the question, Miss. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Začnu vaším prvním bodem. který se týkal o něch 84 Především s vámi souhlasím, že naším cílem by mělo být zpracovat 100 a budeme se o to snažit. Nicméně těch 84 byl údaj za rok 2012, tedy pochází z této zprávy, když se podíváte do roku 2013, tak vidíte, že tam už jsme na vyšším čísle, jsme tam na 96% v roce 2013. Takže se to zlepšuje. A doufáme, že se nám podaří dosáhnout cíle 100%. Do konce roku 2013 a to vás možná potěší tedy, je to číslo vyšší než 84%, je to 96% a v podstatě dobíhají tři audity z těch 162 vybraných. A jsou to navíc velmi složité případy. Probíhají ještě smírčí postupy, takže jsem jenom chtěl říci, že souhlasím s tím, že bychom v každém případě se měli snažit naplnit cíl 100%. Potom ještě další vaše důležitá připomínka se týkala externalizace v případě společných podniků. Myslím si, že jste se trefila do černého. Otázka skutečně zní, jak zajistit sledování a dohled nad společnými podniky, a to zároveň efektivně. A chci vám slíbit, že i já se na toto budu dále ptát. Když se dívám na stávající mechanismus a třeba na stávající hlasovací práva v radách těchto společných podniků, tak zhledávám, že jich máme 50%. Takže určitě máme klíčovou roli třeba ve jmenování výkonného ředitele výkonný ředitel má stejné povinnosti jako generální ředitel. Máme třeba veto u klíčových finančních rozhodnutí. Takže si myslím, že proces sledování a kontroly je silný, ale v každém případě jsem ochoten vám přislíbit tady přede všemi že jako komisař se budu snažit tento bod dále sledovat. Ale když se dívám na mechanizmy, tak mám pocit, že jsou solidní. A že nám umožní dosáhnout efektivního dohledu a kontroly. Další důležitá věc se týkala situace s IMI. Pokud bude potřeba, tak vám v každém případě poskytnu více podrobností. Když se nicméně dívám na míru chybovosti IMI do roku 2013, tak shledávám, že je na úrovni 5,8 což není tak daleko od průměru. Když to srovnám s reziduální úrovní, tak se dostávám někam na 3,6%, což už se blíží hodnotě za sedmý rámcový program. Účetní dvůr vydal kvalifikované sledisko, eh, stanovisko za rok 2013 k zákonnosti a řádnosti výdajů, a to z toho důvodu, že tam jsme dospěli k chybovosti 2,3 Já se na to ještě podívám. Informace, které mám pro tuto chvíli o chybovosti u IMI a informace, které mám o zbytkových úrovních, jsou v souladu se situací za rámcového programu číslo 7. V každém případě se na to podívám podrobněji. A teď v neposlední řadě vaše otázka Mládež v akci v Turecku. Tibor Nevraskis má tuto oblast na starosti, je to můj kolega. A v rámci písemné odpovědi nám sdělil, že doporučení auditních služeb říkají, že veškerá doporučení již jsou uzavřená. Pokud jste ten dokument vyžádali v srpnu a zatím jste ji nedostali, tak já to osobně proberu s kolegou a postarám se o to, abyste ten dokument dostali co nejrychleji. Takže si to vezmu na starost osobně ale v každém případě děkuji za vaše četné otázky. Dlabajová, Martina. Děkuji, eh, Martina Dlabajová, prosím. Oh, thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, děkuji za všechny informace. Mám dvě krátké obecné připomínky. Jedna se týká podpory ze zdrojů evropského rozpočtu. Výzkum a vývoj je velmi diverzifikovaný segment a finanční podpora tam jde z několika zdrojů, třeba z eh, kohezního balíčku, z rámcového programu, následně Horizon 2020, kromě toho iniciativy v rámci strategie EU 2020. A bez úspěšného procesu koordinace se obávám, že to povede k určitým překryvům což následně povede k suboptimálnímu využívání evropských prostředků. Takže tedy, co se dělá s tím, abychom překonali tyto překryvy v podpoře výzkumu a vývoje od generálního ředitelství výzkum a navíc, co výzkumné, pro výzkumné generální ředitelství dělá proto, aby eh, poskytovalo z různých zdrojů takovouto podporu. A moje druhá otázka zní, projekty výzkumu a vývoje jsou většinou na rozhraní akademického a obchodního světa, které má zajistit komercializaci, což je velice složité, chceme-li stanovit indikátory pro dobré sledování výkonnosti těchto projektů. A táží se, jestli tyto ukazatele pro měření efektivity projektů se nějak zlepšují. A pokud mohu ještě položit třetí otázku, myslím, že mluvím celkem rychle, takže snad se vejdu do dvou minut podpora výzkumu a vývoje se radikálně mění, co se týče obsahu priorit ve srovnání s obdobím 2007 až 2013 a chci se zeptat, jestli tato změna je řádně reflektována v programovacích nástrojích, které se provádějí v jednotlivých členských státech. A nakonec chci jenom poděkovat vám a vašemu generálnímu ředitelství, protože si myslím, že pracujete velmi dobře s horizontem 2020, že to funguje a zároveň víme, že politika soudržnosti se trochu zdržuje, takže jsem ráda, že pracujete tak dobře, jako to činíte. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji také za slova díků našemu generálnímu ředitelství. Naše politická práce do značné míry závisí na práci opravdu širokého týmu, takže děkuji za vaše ocenění. K vaší první otázce. Na slyšení jsem říkal, že jednou z mých priorit je zajistit přemostění propasti mezi těmi, kteří jsou opravdu výborní a kteří se teprve výbornými stát, mají stát. V rámci Horizontu 2020 byla odvedena skvělá práce a děkuji Evropskému parlamentu, protože jsme byli schopni třeba rozšířit celou oblast přijmout opatření, která přemostí ten prostor mezi těmi dobrými a těmi méně dobrými. Se svým týmem se snažím především zjistit, jak lépe pracovat se stranou strukturálních fondů. V kabinetu s generálním ředitelstvím a s kolegyní Korinou Krecu sestavujeme tým, který nám doufejme umožní dostat se ještě dál ve spolupráci mezi dvěma generálními ředitelstvími. Takže to určitě je pro mě jeden z nejdůležitějších úkolů. Jak tedy zajistit, aby strukturální fondy dobře fungovaly v, s horizontem 2020? Teď, co se týče ukazatelů. To je v politice jeden z nejsložitějších bodů. A platí to v podstatě pro celý veřejný život. Protože v běžném životě měříme to, co je jednoduše měřitelné. Jednoduše měřitelné jsou částky, třeba výdaje nebo vstupy. Výstupy se v životě měří daleko složitěji. A já, generální ředitelství, se soustředíme na to, jak lépe měřit právě výstupy. Protože ve výzkumu je důležitý výstup. Nekolik jste do toho vložil, ale kolik se z toho vytěžil. Takže se snažíme najít nějaký ukazatel výstupů, který je jakousi směskou různých výsledků, a doufáme, že bude na tomto základě kvalitnější. Většina univerzitních profesorů asi bude souhlasit s tím, že tady nejde jenom o počet publikací. Prostě akademická kariéra není měřena pouze počtem publikací, ale třeba také počtem startupů nebo počtem přihlášených patentů. Prostě existuje tam celá řada dalších faktorů. A právě na tom základě je to těžké měřit, ale o to je to zajímavější. Takže děkuji za vaše otázky. Děkuji, pane komisaři. Nikdo další se nehlásí o slovo. Chce se ještě zástupce Evropského účetního dvora vyjádřit? Zdá se, že ne, pane Brenningmajere. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mám jenom jednu menší připomínku. Jedna paní poslankyně se tázala na podvody v oblasti výzkumu a na boj s nimi. Navíc bylo, zmíněn, bylo zmíněno, kolik případů se předalo Olafu a to číslo bylo poměrně nízké. Účetní dvůr také v některých případech má minimálně pocit, že je tam problém se zákonností nebo morálkou. V roce 2013 jsme zaznamenali tři takovéto případy, které jsme následně předali o Olafu. Takže zase není to žádný velký počet. Nemusíme mít pocit, že příkladů, případů podvodu je hodně. Evropská komise navíc správně zmiňovala, že to není jenom o tom, kdo není ochoten dodržovat pravidla, ale také o tom, kdo není schopen dodržovat pravidla, případně kdo o těch pravidlech neví. Děkuji vám takže je, už jsme uzavřela debatu, nicméně, e, pane komisaři, vy jste předtím e, něco říkal, k čemuž bych se ještě chtěla zaujmout stanovisko jakožto zpravodajka, a to je otázka té víceletosti. No, pokud sledujeme víceletou chybovost, tak je tam značná kontinuita v trendech, tedy e, otázka jednoletosti, respektive víceletosti není opravdový argument. A dále, je potřeba ty eh, chyby, se chybovosti eh, věnovat. Eh, tady je, jde o otázku přiměřenosti. Když komise zkoumá škody z toho rozpočtu, tak tady jsou dva rozdílné body a každý z těchto bod má sám za sebe své oprávnění, ale podle mého názoru je poděkud mnoho, kdybych, kdybych bychom žádali Evropský účetní dvůr, aby přejal metodu komise. E, to jsem e, pouze chtěla říci, protože máme e, dlouhé debaty neustále mezi komisí a účetním dvorem o této otázce. Děkuji vám, pane komisaři, rádi vás tu zase uvidíme. Děkuji i vašemu týmu a chtěla bych teď přejít k dalšímu bodu pořadu jednání, což je absolutorium dalších institucí. Eh, ještě ale bych chtěla eh, dát eh, takovou technickou informací. Tady je hrozná zima a tady za mnou to fouká jako někde na jachtě na rozbouřeném moři. Mohlo by být možné nějakým způsobem zjednat nápravu, protože jinak tady všichni onemocníme. Tady je opravdu zima dokonce i pánové vedle mě, dokonce i jim je zima, takže není to pouze ženský problém. Takže prosím vás, mohli bychom to nějak vyřešit. Tady opravdu fouká jako na moři. Děkuji za to, že jste sem přišli. Ale máme různé sády, ale máme různé sály na zasedání, ale tento je opravdu nesmírně problematický. möchte den nächsten Tagesordnungspunkt. Tak já bych teď přešla k dalšímu bodu pořadu jednání, protože jsme trochu jako vždycky v časové tísni. No prosím, mohli byste nám umožnit pokračovat? Ich möchte Bitte, können wir... Prosím, můžeme pokračovat. Chtěla bych tu srdečně přivítat eh, generálního tajemníka eh, pana eh, Escobara z Evropského soudního dvora generálního tajemníka Evropského účetního dvora pana Luise Garciu, generálního tajemníka Evropského hospodářského a sociálního výboru pana Blanase, generálního tajemníka výboru regionu pana Bojaneka, generálního e, tajemníka e, Evropského ombudsmana pana Hádena a generálního tajemníka Eh, Úřadu pro ochranu osobních údajů pana Doxe. Já tedy vítám eh, také odpovědného člena Evropského eh, účetního dvora, pana Tomého Muguruzu, kterému dám hned slovo, aby nám přednesl svou prezentaci odpovídajících kapitol výroční zprávy Evropského účetního dvora. Pane Tomé, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Den po brutálním útoku na naše svobody bych i já chtěl vyjádřit solidaritu s obětmi, jejich rodinami, s francouzským národem a všemi našimi ohroženými demokraciemi. Vážení poslanci a poslankyně, kapitola 9 výroční zprávy Evropské účetní dvora obsahuje výsledky hodnocení administrativních výdajů institucí a dalších orgánů Evropské unie. V roce 2013 platby týkající se politické skupiny, administrativní a další výdaje představovaly 10,6 miliard euro, což je 7 z celkových pladeb provedených během tohoto roku. Mezi tyto platby hlavně patří výdaje na lidské zdroje, jako třeba platy, penze, devizy, výdaje na energii, budovy, komunikace a informační technologie. Pro účely auditu Evropský účetní dvůr v roce 2013 zkoumal 133 transakcí týkající se administrativních a dalších výdajů všech institucí a orgánů Evropské unie. Z těchto transakcí 137 se týkalo Evropské komise, parlamentu a vnější služby o kterých budete mít zvláštní slyšení. Zbývajících 16 transakcí se týkalo dalších institucí a orgánů, jako třeba Rada, Soudní dvůr, Účetní dvůr, EHSV, Výbor regionu, Ombudsman a, a ochránce osobních údajů. Na základě rotace která je zásadou našeho kontrolního systému, v roce 2013 jsme sledovali komisi a soudní dvůr. V roce 2012 účetní dvůr kontroloval radu. Audit systému dalších institucí proběhne ve finančních letech za finanční leta 2014 a 15. Paní předsedkyně, poslanci a poslankyně, Výsledky auditu v roce 2013 byly následující. Podobně jako v předchozích letech, konečný výsledek je kladný. Transakce týkající se administrativních a jiných výdajů za rok 2013 byly řádně, řádné a zákonné. Kromě toho účetní dvůr konstatoval, že u 15 z těch 153 transakcí u kterých byly chyby, na tom základě tedy říkáme, že chybovost je 1%. procento. předchozím roce to byla nula. Co se týče dalších institucí a orgánů, tak jsem vás informoval o tom, že 16 transakcí, které jsme sledovali v roce 2013, neobsahovaly žádné zásadní chyby. Co se systému týče, tak účetní dvůr nezaznamenal žádné zásadní pochybnosti v systému zadávání veřejných zakázek u Evropského soudního dvora. Na základě tohoto dobře vydávali žádné konkrétní doporučení těmto institucím. Co se týče následných opatření na základě doporučení z minulosti, tak na ty se soustředí audit ve finančních letech 2014 a 2015. Děkuji za pozornost a budu k dispozici pro vaše případné další otázky. Děkuji. Děkuji. Zpravodajem je pan Čarnecký, který dostane hned slovo. Ještě bych eh, chtěla začít Evropským účetním Evropským soudním dvorem. Pane Escobare, prosím, máte slovo. Merci beaucoup, madame Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji také Evropskému parlamentu a panu zpravodaji Černeckému za to, že nám dal možnost vyjádřit se dnes tady na tomto výboru a předložit určité zásadní prvky činnosti naší instituce v roce 2013. Určitě víte, že pro Evropský soudní dvůr je dialog s rozpočtovým výborem a výborem pro rozpočtovou kontrolu důležitý. Je to konec konců priorita, kterou vidíme i v výroční zprávě, která si myslíme, že je dosti podrobná. A každý rok Evropský soudní dvůr také pracuje na naplnění doporučení, které dostáváme od Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Co se týče roku 2013 v Evropském soudním dvoru, tak jsme se především snažili intenzivněji využívat rozpočtové prostředky, tedy vyčerpání bylo na úrovni 98%, ale také se snažíme lépe využít pracovní doby našich zaměstnanců, to také bylo na 98%. Takže na základě rotace musím říci, že se opravdu jedná o úplné využití prostředků, které jsme dostali. A my máme pocit, že z toho vyplývá že opravdu naplňujeme rozhodnutí a doporučení, která jsme dostali. Jak jste slyšeli z úst Evropského účetního dvora, Evropskému soudnímu dvoru vždy jde o zákonnost a řádnost jeho operací a proto jsme velice rádi, že Evropský účetní dvůr nemusel učinit žádné negativní připomínky týkající se činnosti Evropského soudního dvora za rok 2013. Teď, co se týče samotné justiční práce, tak rok 2013 byl charakterizován obrovským nárůstem případů těmto, které byly předány našim třem druhům soudů. A byl to nárůst o 15 A abychom se s tím vyrovnali, a v podstatě nemohli jsme s tím nic dělat, protože jakmile nám někdo předloží kauzu, tak my ji musíme řešit. Tak jsme se snažili učinit všechno proto, a aby se nám nehromadily nevyřešené kauzy. V období 2007 až 2013 se nám o 42% zvýšil počet vyřešených případů oproti nevyřešeným. Především se snažíme pracovat legislativně. V roce 2013 to bylo poprvé, co začalo platit začala platit nová pravidla, nový jednací řád Evropského soudního dvora, který byl úplně zreformován v roce 2012. Evropský soudní dvůr také se snažil zpracovat svá vnitřní pravidla rok po vyjednávání s radou, protože takovéto změny si vyžadují schválení radou. A ta teď mohou tedy vstoupit v platnost a být uplatňována od roku 2015. V roce 2014 došlo také ke změně interních pravidel Soudu pro veřejnou zprávu. Kromě toho, už v roce 2011 si možná vzpomenete na to, že Soudní dvůr Evropskému parlamentu a radě předložil návrh zásadní reformy, která se týkala především těch soudů, kde nejvíce narůstají kauzy, počty kauz, a které mají největší problémy a je zvládnout. To byl tedy samotný soud, samotný tribunál. Proto jsme tedy navrhli přidat dva soudce. Ta možnost ve smlouvě proto existuje a navrhli jsme to proto, abychom prostě zvládli ten obrovský nárůst kaus a navíc složitých kaus, které tento soud řeší. Je to návrh, který byl podpořen Evropským parlamentem jako celkem i právním výborem, nicméně na radě jsme trochu narazili, co se týče postupu pro jmenování těchto dalších soudců a zatím musím říci, že rada nevydala pozitivní rozhodnutí. S tím ale, že doufáme, že na základě dalších doporučení se nějaké řešení brzo najde. To je tedy první část pokroku, který jsme zaznamenali v soudu, že tedy došlo k a, změně našich vnitřních pravidel. Druhým aspektem je optimálnější využívání zdrojů, které máme k dispozici, a to v několika oblastech, které chci zmínit. Za prvé v jazykové oblasti, protože Evropský soudní dvůr je instituce, která v podstatě pracuje ve 24 jazycích. Přijímají se opatření proto, aby vícejazyčnost eh, negativně neměla dopad na, na eh, naše fungování. Týká se to eh, tlumočení, překladů, a to jak prostřednictvím zaměstnanců, tak lidí na volné noze. Kromě toho jsme také přijali přímo opatření jejich cílem bylo zajistit to, aby se nemuselo překládat z jednoho jazyka do druhého a z druhého do třetího. Takže pak se i omezil jazykový režim u některých konkrétních dokumentů. To se tedy týká překladu. Teď, co se týče IT, tak to je pro nás další důležitá oblast. A postupně už roku 2010 se snažíme převést do digitální podoby řadu dokumentů. Za prvé, samotných zápisů z jednání. Máme proto systém Kuria a ty dokumenty jsou k dispozici dnes pouze elektronicky, čím jsme ušetřili hodně papíru. A kromě toho jsme také rozsudky začali vydávat elektronicky což je určitě dobré pro uživatele, kteří mají zájem si přečíst tyto rozsudky, ale také to umožní zásadně snížit náklady na tisk a skladování tištěných dokumentů. Takže v oblasti překladu, tlumočení a IT Došlo k zlepšením, ale je potřeba, aby také lépe spolupracovaly jednotlivé evropské instituce. Máme tady interinstituční výbor pro IT, pro překlad a pro tlumočení. A takováto spolupráce s ostatními institucemi nám umožnila vytvořit nástroje IT, které zlepšují fungování příslušných služeb. Máme tady nástroj týkající se překladu a administrativní nástroj SISPER 2 a potom systém SAPE pro řešení otázek zadávání veřejných zakázek. A na samý konec chci ještě zmínit zaměstnanost v roce 2013. Snížili jsme stav o 1%, tak jako ostatní instituce. Je už to druhý rok po sobě, co takto postupně snižujeme stavy. U nás se to týkalo 20 lidí. Došlo tedy k této úspoře. Týkalo se to kabinetu členů. Pardon, netýkalo se to samotného kabinetu, týkalo se to spíše servisních složek tak abychom neohrozili hlavní činnost soudu. Nechtěli jsme totiž, aby to ohrozilo dobré fungování těchto služeb. A na samý závěr chci říci, že Evropský soudní dvůr se i nadále snaží racionalizovat a zefektivňovat svou práci a zvyšovat její produktivitu. A děkujeme mnohokrát za podporu Evropského parlamentu, jednak co se týče rozpočtových otázek, tedy rozpočtovému výboru, tak co se týče legislativní reformy navrhované a soudem za podporu tedy právnímu výboru. Děkuji a jsem k dispozici pro vaše otázky. Vielen Dank. Já mnohokrát děkuji. Pane generální tajemníku, já jsem nejdříve chtěl udělat prezentaci všech institucí, ale teď bych ráda dal eh, slovo generálnímu eh, tajemníkovi eh, Evropského účetního dvora a za pět minut vás budu muset přerušit kvůli v minutě ticha i přání předsedy parlamentu, abychom to podpořili, takže doufám, že nebudete proti, pane Garcia, máte slovo. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně za podporu. Za pět minut přeruším, pokud se mě nepodaří mé poznámky uzavřít do pěti minut. Dovolte jenom pár obecných připomínek k naší práci za rok 2013. Přijeli jsme zhruba 70 zpráv, což představuje navýšení o 60 oproti roku 2008. Jedním z našich hlavních úkolů jsou kontroly na místě. A v roce 2013 jsme měli 660 dní takovýchto kontrol na místě, kde jsme navštívili různé projekty. V 28 členských státech plus a v některých třetích zemích, kde probíhá činnost financovaná z evropského rozpočtu. Tematika těchto zpráv je vybírána podle rizika, relevantnosti a zájmu výboru pro rozpočtovou kontrolu. Kromě výroční zprávy jsme v roce 2013 vydali zvláštní zprávu k výzkumu, dopravě, kohezi, vývoji venkova, rozvojové spolupráci, tedy rozvoj venkova, rozvojové spolupráci, Blízkému východu a k finanční krizi. A potom eh, jsme také se snažili věnovat zvláštní pozornost eh, následné činnosti po předchozích zprávách. A to vše má sloužit k tomu, aby parlament mohl lépe provádět svou dozorovou roli. V roce 2013 jsme měli pozitivní ukazatele a zprávy byly uživateli hodnoceny jako kvalitní, a když říkám uživateli, myslím tím parlament a další orgány. I kontrolované subjekty, především komise, přijaly naše doporučení. Dodržujeme také auditní standardy týkající se školení auditorů. A školení je nezbytné, chceme-li zajistit dostatečnou profesionalitu svých auditorů. Uvědomujeme si nicméně, že stále máme určité rezervy především v délce času, který potřebujeme na přípravu těchto zpráv. A snažili jsme se to v roce 2013 zlepšit. Úplně ještě nejsme spokojeni s výsledkem a dále na tom pracujeme. V roce 2018, eh, pardon, v roce 2013 a 14 se eh, to stále zkracuje ta doba, kterou potřebujeme na zprávy. Doufáme, že tomu tak bude i nadále. Teď, co se týče řízení zdrojů, tak se opravdu snažíme pracovat vzorově. Snižujeme stavy, bylo to celkově o 5%, ale zároveň se snažíme zvýšit počet zaměstnanců, kteří pracují přímo na auditech. Takže máme o 75 auditorů víc než před pěti lety, a to přes celkové škrty stavů. Kromě toho jsme také zlepšili úroveň čerpání rozpočtu. Zpráva vnějšího auditora vyzněla pozitivně a provedli jsme i většinu doporučení vnitřního auditu. Doporučení, která se týkala stávajícího řízení. Ano, žijeme v době hospodářské krize, chceme Evropu postavit znova na nohy. A v tomto kontextu jako členové účetního dvora si uvědomujeme, že musíme být efektivní institucí. A že proto je potřeba snižovat náklady, zvyšovat eh, produktivitu a přidanou hodnotu vydávaných zpráv. Vytvořili jsme s tímto cílem ambiciozní reformu, která vychází ze vzájemného hodnocení provedeného v roce 2014, které jste dostali v kopii. A vychází to také ze zprávy Výboru pro rozpočtovou kontrolu z pera paní ILS Sender a také z vnitřní zprávy účetního dvora. Všechny tyto informace ještě dostanete. Tak. Teď jenom k reformám. Můžu vás přerušit? wir zu Ehren der Opfer von gestern Domluvili jsme se, že na počest včerejších obětí a e, také na, jako projev solidaritu s Francií a e, budeme nyní držet minutu ticha. danke Ihnen. Herr Ruiz Garcia, Sie sagen uns so wichtige und spannende Dinge, dass wir Ihnen gerne noch ein bisschen zuhören. Bitte schön. Pane Garcio, ještě si vás velice rádi poslechneme, protože říkáte mnohem, říkáte velice zajímavé věci, prosím pokračujte. Sir. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom bych ukončil toto vystoupení tím, že ještě jednou zdůrazním hlavní cíle této ctižádostivé reformy účetního dvora. Chceme především zajistit efektivnější využívání zdrojů. Chceme zajistit, aby úkoly, které plníme, byly relevantnější a měly větší dopad. Berouc také v úvahu zájmy Evropského parlamentu. Chceme také pracovat rychleji, ovšem bez ztráty kvality. Budeme vás také informovat včas o pokroku této reformy dostali jste výroční zprávu o naší činnosti a i já vám budu k dispozici a podám vám jakékoliv další doplňující informace. Děkuji. Herzlichen Dank. Wir machen weiter mit dem Wirtschafts- und Sozialausschuss. Děkuji, budeme pokračovat hospodářským a sociálním výborem. Pan Blenners, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážení poslanci. Já bych chtěl začít takovým krátkým schrnutím eh, institucionálních aktivit, aktivit naší instituce za rok 2013. V roce 2013 náš výbor přijal 200 stanovisek a zpráv, z nichž 84 bylo požadováno Evropským parlamentem a 13 bylo požadováno eh, rotujícím předsednictvím eh, Evropské rady anebo komisí. Proběhlo 178 konzultací eh, s občanskou společností a se s dalšími zainteresovanými stranami v Bruselu, v Evropské unii i jinde. Eh, členové výboru se zúčastnili 604 eh, schůzí na vysoké úrovni, ať už evropské nebo světové. Další data jsou v naší výroční zprávě o aktivitách. Eh, pokud jde o eh, rozpočtové a finanční aktivity, za poslední roky eh, Evropský hospodářský a sociální výbor se snažil přizpůsobit své výdaje výjimečné rozpočtové a finanční situaci, která postihla Evropskou unii jako takovou, tedy členské státy, soukromý sektor i organizace občanské společnosti. Navrhujeme náš rozpočet v rámci, který dala komise a rada a Evropský parlament a přísně dodržujeme pokyny komise a její indikátory. Evropský hospodářský a sociální výbor snižuje a bude dále snižovat počet personálu o 1% za následujících pět let a provádí další úsporná opatření, která jsou obsažena v, reformova- v zreformovaném služebním řádu. Dále eh, zmrazujeme eh, platby eh, u, a platy v souladu s pokyny Komise pro E, opatření v oblasti personálu. V roce 2013 se náš rozpočet zvýšil o 1%, e, čemuž předcházelo nominální zmrazení v roce 2012 a následovalo potom snížení v roce 2014 o 1,19%. E, náš výbor se bude i nadále soustředovat na zvyšování administrativní efektivity a zdůrazňuje důležitost hloubku dávkové revize dosavadních zdrojů a e, možnosti e, obnoveného, e, možnosti opětovného využívání zdrojů a synergií. Eh, úzce spolupracujeme s výborem regionů v administrativních záležitostech a od založení výboru regionu v roce 1994 eh, výbory eh, jednají o prodloužení sedmileté dohody o spolupráci. Je to velice úzká dohoda o administrativní spolupráci mezi dvěma evropskými institucemi, které mají dva společné direktoráty v oblasti oblasti lidských a finančních zdrojů a logistiky, tedy budovy, e, bezpečnost, e, počítače, e, tlumočení, překlady a tak dále, což vytváří značné synergie a dosahuje to úspor v rámci profilu naší instituce. Například Polovina personálu našeho výboru pracuje v těchto společných službách. Hospodářský a sociální výbor a výbor regionů nedávno uzavřeli dohodu o spolupráci s Evropským parlamentem a v rámci této dohody zaměstnanci obou výborů eh, budou přeloženi na posílení výzkumných kapacit Evropského parlamentu, eh, která potom bude na oplátku přístupná i obou oběma výborům. Eh, tyto synergie považuji povedou k dalším úsporám a plánuje se, že spolupráce bude rozšířena i na další oblasti. E, tak jako v předchozích letech e, má e, Evropský hospodářský a sociální dvůr eh, čisté konto u účetního eh, dvora a budeme nadále podporovat transparentnost, administrativní efektivitu, dobré finanční řízení a organizaci a jsme si vědomi toho, že odpovědné a efektivní využívání zdrojů je jedním z hlavních prostředků na eh, znovu obnovení důvěry evropských občanů a jsme odhodláni nadále vést dialog s výborem pro rozpočtovou rozpočtovou kontrolu a jeho členům a jsme otevření vašim otázkám a poznámkám. Děkuji. Děkuji, pane Blanersi. To bylo vaše první vystoupení před výborem pro rozpočtovou kontrolu, takže vás tu velice srdečně vítáme, stejně jako pana eh, Bojaneka z výboru regionů. Máme radost, že jste tady a prosím, máte slovo. Dobré ráno, paní předsedkyně, eh, vážení poslanci eh, výboru. Děkuji za to přivítání, paní předsedkyně. Těšíme se na eh, vzájemnou spolupráci. Já bych rád velice stručně schrnul nejprve politické priority v roce 2013. V roce 2013 výbor regionů přijal 73 stanovisek a 7 usnesení v celé řadě politických oblastí, která, které jsou velice důležité pro místní a regionální úřady. Já se omezím na jeden jediný příklad. Sedm stanovisek se týkalo legislativního balíčku politiky soudržnosti na roky 2014 až 2020. Pak eh, bylo značné množství našich návrhů zohledněno v konečném nařízení. Eh, výbor regionu eh, vypracoval zprávu o dopadech činnosti na rok 2013. Eh, pokud jde o úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, tak ta je naší hlavní prioritou. I výbor regionu v partnerství v Evropský, s Evropským hospodářským a sociálním výborem hodlá naplňovat tuto dohodu o spolupráci, což také přispívá do toho posouzení dopadu z perspektivy místních a regionálních regionálních úřadů, což vede k vyšší kompatibilitě s výbory Evropského parlamentu. Společně s hospodářským a sociálním výborem, jak už říkal můj kolega, má také e, výbor regionů e, některé zaměstnance na dobrovolné bázi ze společných překladatelských služeb, e, kteří také podporují Evropské výzkumné centrum. Hledáme další prostor pro synergie i v dalších administrativních oblastech. V únoru 2015 začne šesté funkční období výboru regionů a my nadále plníme poradní roli, tak jak je definovaná smlouvami, ale budeme se snažit hrát silnější roli v interinstitucionálním legislativním cyklu, tak, aby se nám eh, dařilo eh, odpovídat na hlavní územní výzvy eh, evropských politik. My tedy reprezentujeme místní a regionální úroveň tak, aby eh, evropská veřejnost byla blíže eh, evropským politikám. Ještě velice stručně k té administrativní složce. Výbor regionů eh, samozřejmě se snaží zlepšovat fungování své administrativy. Zavedli jsme zdrojově úspornou politiku mnohojazyčnosti. Od roku 2013 výbor regionů značně snížil poptávku po překladu Eh, mimo jiné také eh, omezení stránek u některých typů dokumentů, které se běžně překládají a tak dále. Společný, eh, společné ředitelství pro překlad našeho výboru a hospodářského sociálního výboru probíhá nyní změnami, tak aby mohly být uvolněny zdroje a aby mohly být uvolněny lidské zdroje pro výzkumné kapacity Evropského parlamentu. Pokud je o dvouletý eh, plán, tak ten byl zaveden, abychom lépe eh, zohlednili rozpočtové požadavky na rok N plus 1, které se předkládají v roce N. Eh, administrativní eh, priority v roce eh, N plus 1 jsou základem pro dvouletý plán, který pokrývá jak rok N, tak rok N plus 1. Hm, pokud jde o lidské zdroje, ředitelství platí ročně 2%, daň, 1% jde zpátky rozpočtovému úřadu a v kontextu toho 5% snížení personálu do roku 2017 2012 se to druhé procento rozděluje mezi jednotlivá ředitelství, eh, tak, aby mohly být zohledněny nové politické a administrativní priority výboru regionu. Dále postupná implementace rozpočtu založeného na aktivitách na základě eh, všeobecného eh, hodnocení, podobného tomu, ke kterému došlo před několika lety v účetním dvoru. Eh, vyvíjí výbor regionu systém rozpočtu založený na aktivitách, který by se přizpůsoboval konkrétním požadavkům malých evropských institucí, které mají pouze administrativní, administrativu a žádný operační rozpočet. Tím pokrýváme i administrativní e, úroveň rozpočtu e, tak, aby e, mohli provádět nové plánované aktivity. Dále páté opatření. Neustále monitorujeme rozpočet na základě měsíčního podávání zpráv, kde porovnáváme závazky a platby z rozpočtových linií s konkrétními vyplacenými částkami u všech rozpočtových linií. Pokud jde o Eh, absolutorium na eh, rok 2012 a následná opatření, tak bych chtěl říci, že eh, doporučení výboru KONT byla zaznamenána naší rozpočtov, naším rozpočtovým oddělením v centrální databázi a pokud jde o implementaci těchto doporučení, tak ta je pravidelně monitorována. Informace o těchto aktivitách je v kapitole 3.10 zprávy o činnosti za rok 2013. Pokud jde o vnitřní audit, eh, chtěl bych říci, že na základě eh, rozhodnutí o absolutoriu výbor regionu zřídil auditní výbor v roce 2014, eh, který je složen z pěti členů výboru regionu a eh, s podporou externích expertů z vnitřní auditní služby Evropské komise. Tento auditní výbor sbírá informace o práci vnitřních auditorských služeb a také bere na vědomí doporučení Evropského účetního dvora a také e, orgánů, které udělují absolutorium. Také má na starosti řízení rizik uvnitř výboru regionu. To vše přispívá ke zvýšení efektivity e, v systému vnitřního auditu. Tak jako u předchozích let zpráva eh, na rok 2013 eh, účetního dvora neobsahuje žádné poznámky k výboru regionu. Eh, to je tedy v kostce zpráva od nás, paní předsedkyně. Já děkuji za vaše rady z minulého roku a těšíme se na další spolupráci i v budoucnosti a samozřejmě jsem k dispozici, kdybyste měli jakékoliv další otázky. Děkuji vám. My vám děkujeme a nyní dostává slovo pan Háden, generální tajemník eh, Evropské ombudsmanky. Máte slovo. Děkuji eh, eh, za příležitost se vyjádřit tady před výborem. Ombudsmanka přikládá velkou důležitost dialogu s Evropským parlamentem, zejména a s tímto výborem. Při této příležitosti mě doprovází pan Gerhard Geil, ředitel, který odpovídá za finanční a personální záležitosti, ten je po Melevici, a pan Aleksandr Elbon, šéf našeho personálního správního oddělení, který ještě po jeho levé ruce Zde bych eh, se chtěl eh, zaměřit na naši eh, reakci z roku 2013 na v absolutorium parlamentu za rok 2012 a potom několika stručnými připomínkami se dotknu na rok 20, roku 2013, co by roku přechodu pro úřad ombudsmana. To usnesení za rok 2012 volalo po implementaci dvou otevřených kroků. To bylo učiněno a zpráva vnitřního auditora 13.02 došla k závěru, že tyto dva kroky byly úspěšně provedeny. Bod 10 eh, usnesení z roku 2012 volalo pro dalším zvýšení eh, procenta přijatelnosti eh, u stížnosti eh, do měsíce eh, po přijetí. To jsme zvýšili z 85 do, na 89 ovšem. Nicméně náš klíčový výkonnostní indikátor ukazuje cíl 90 takže pořád, a tady máme určitý prostor ke zlepšení. Tak bych měl říci, že v roce 2013 jsme uzavřeli 70% případů eh, do 12 měsíců. Ten, eh, ta skutečná hladina byla 73%. Pokud je o ukončení do 18 měsíců, tak tam jsme se zlepšili oproti roku 2012 a zvedli jsme to ze 79 na 81 v roce 2013, ale to ještě pořád jsme dosáhli toho 90% cíle, který jsme si stanovili. Takže eh, ještě pořád budeme muset eh, zrychlovat řešení stížnosti. Bod 15 eh, mm, žádal o přesný rozbor našich výdajů na komunikační činnost. Tento rozbor byl v naší výroční zprávě za rok 2013, jak pokud jde o výdaje, tak pokud jde o přidělení eh, nebo přidělování lidských zdrojů. Jak jsem říkal, rok 2013 byl pro nás rokem přechodu. Eh, tehdejší ombudsman se rozhodl eh, odejít do důchodu a parlament volil nástupkyni do konce mandátu. Mm, parlament ji potvrdil, plný pětiletý mandát a minulý měsíc a příští měsíc ona předloží výroční zprávu o výsledcích činnosti ombudsmana za rok 2013 na zasedání ve Štrasburku. Změna ombudsmanky okamžitě změnila kapitolu 1 v našem rozpočtu a to jsme zvládli převodem plateb. Já už jsem zmínil, že naše spolupráce s Evropskou nadací pro řízení kvality nám pomohla analyzovat naše klíčové procesy pro zajišťování e, cílů stanovených v naší víceleté strategii. Říkáme eh, tomu té analýze náš eh, operační rámec. Já jsem slíbil, že ten operační rámec bude v naší výroční zprávě eh, za rok 2013 jako vysvětlení otázky, jak používáme zdroje od rozpočtového orgánu. To jsme učinili a já doufám, že to považujete za užitečné, zejména pokud jde o roli naší komunikační jednotky. Operační rámec nám také poha, pomohl eh, poukázat na oblasti, kde musíme naše klíčové procesy eh, revidovat a rozvinout, abychom dosáhli cíle nové ombudsmanky. Například eh, na začátku minulého roku jsme zdůraznili proces systémových šetření z, vlastního, z vlastní iniciativy, tak abychom si vytvořili určitý program související se strategickými cíly. Tato změna už vedla k dobrým výsledkům a ještě to chystáme mnohem více. Mnohokrát vám děkuji eh, za pozornost a s radostí odpovím na jakékoliv eh, dotazy, které mi položíte. Já vám také děkuji a za pověřence pro ochranu osobních údajů má slovo generální tajemník pan Doxe. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Jak víte, Evropský eh, pověřenec pro ochranu osobních údajů je nezávislým orgánem pro ochranu osobních údajů v Evropské unii. Jsme nejmenší a nejmladší evropská instituce. Byli jsme vytvořeni pouze, eh, až v roce 2004. Eh, hlavní nápravná opatření, která jsme učinili, spočívají v zajištění sledování osobních údajů při zpracování když evropské instituce zpracovávají vaše eh, osobní informace. A, a máme také za úkol tedy zajišťovat, aby eh, se UD opravdu chránili, aby se to integrovalo do evropské legislativy. Pokud jde o eh, sledování, o tedy následné kroky na absolutorium z minulého roku, tak jsme se maximálně snažili implementovat vaše připomínky z minulého roku, paní předsedkyně. Řídili jsme své tedy, eh, tedy eh, řídili jsme své kroky doporučeními zprávy pana Čarneckého. A teď, eh, co jsme tedy hlavně dělali? Zejména pokud jde o doporučení parlamentu ke zlepšení EDPS. V bodě 3 implementace rozpočtu, pokud jde o závazky tak tam jsme eh, to zlepšili. Eh. Roční uzávěrka ukazuje úroveň 96,1% za rok 2013 oproti 95,1% za rok 2012. Pokud se podívám na bod 14, na bod 4, což je důležité pro eh, platby z rozpočtu, tak to se zásadně zlepšilo v posledních čtyřech letech. A my jsme eh, zavedli nový a doufám, že efektivnější nástroj k revizi rozpočtu od toho roku 2011 a doufám, že příští eh, rok bude moci ohlásit, že jsme se dostali z 85% v roce 2011 až přes 90% pro tedy příští rok. Dále eh, bod 11 usnesení, kde se hovoří o otevřených doporučeních EIS IAS. E, všechny tyhle věci už byly teď uzavřeny. Všechny doporučení IAS. Bylo tam jedno doporučení číslo 18, a sice k zajištění e, dat e, v stížnostech, což je velice důležité doporučení. A to bylo ještě otevření v výroční zprávě IAS za rok 2013, ale to už také bylo uzavřeno na základě implementace tří konkrétních kroků. Eh, stížnosti jsou k dispozici teď našim eh, zaměstnancům pouze na základě eh, konkrétního seznamu přístupu. Máme tomu politiku, kterou jsme přijali v roce 2014 a náš systém zprávy případů teď funguje. Ten systém zprávy případů, paní předsedkyně, už byl zmíněn zejména v bodě 7 usnesení z minulého roku. Pracuje se na něm od roku 2013, od října, a má to být eh, v zásadě bezpečné centrální úložiště naší případové dokumentace a plně to eh, splňuje doporučení IAS. Zvyšuje to naši efektivitu, protože eh, díky tomu se snadněji a rychleji dostaneme k informacím, které potřebujeme na základě profilové klasifikace a vyhledávací funkce a také nám to dává eh, úplnou bezpečnost, no, no, říkám úplnou bezpečnost, tu nejlepší bezpečnost, eh, kterou se dosáhnout eh, na základě systému zprávy víceúrovňových přístupových práv. Příští rok, paní předsedkyně, vám povím, jak pracujeme na rozšíření stávající funkčnosti, zejména pokud jde o toky práce, tak abychom mohli pracovat o trochu efektivněji ještě. A teď k bodu 12 usnesení, kde se hovořilo o, o klíčových výkonnostních indikátorech, které jsme zavedli poprvé v roce 2013, abychom mohli sledovat svou práci a podat zprávu o tom, jak efektivně využíváme své zdroje. Pokud se zamyslím nad svými úvodními poznámkami, tak šest těchto deseti Eh, klíčových výkonnostních indikátorů, které jsme zavedli, souvisí s našimi dvěma klíčovými aktivitami. Za prvé eh, podpora a kultury ochrany dat v našich institucích a zajišťování, aby eh, se to respektovalo i v evropské legislativě. Sledujeme ty klíčové výkonnostní indikátory a posuzujeme dvakrát za rok a zjistili jsme, že je tady zatím pozitivní trend a nepotřebujeme žádná nápravná opatření. Z těch deseti klíčových výkonostních indikátorů v roce 2013 eh, jsme eh, tedy stanovili jak referenční hladinu u tří a že tam zatím nejsme schopni nic srovnávat, ale u těch ostatních můžeme říct, že ze šesti jsme eh, naplnili svůj cíl nebo překonali a u jednoho ne. Takže tam máme podnět, abychom se snažili lépe. Na základě eh, zkušenosti s těmito klíčovými výkonnostními indikátory eh, se tím budeme zabývat znovu a budeme se zabývat tím, jestli eh, budeme moci se zlepšit, pokud jde o čistou kvalitu a nejenom o kvantitu. A potom ještě bych rád eh, poukázal na to, že užitní eh, dvůr eh, neučinil žádnou výhradu, pokud jde o spolehlivost našich účetních údajů. Děkuji. A teď nastává chvíle, kdy by mohla rada dostat slovo. Ale skonstatujeme, že tady nikdo není, komu bychom mohli slovo dát. A proto teď dostane uh, uh, slovo teď náš zpravodaj pan Richard Černický. Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, zcela souhlasím. Je tady opravdu zima. Vidíme, že eh, kontrola v evropských institucích může osobně člověka ohrožovat. Děkuji vám za velice zajímavé a, a dobré prezentace e, všem našim hostům a mám několik konkrétních e, dotazů. Nejdříve zástupci účetní, tedy soudního dvora. Ve své výroční e, zprávě o činnosti za rok 2013 konstatujete, že rok 2013 byl nejproduktivnější rok účetního, tedy soudního dvora, že jste měli nejvyšší počet uzavřených případů a nových případů. Jak se to změnilo oproti roku 2012? A další dotaz eh, zástupci účetního dvora. V eh, minulých letech eh, v absolutoriu parlament politoval nárůst neobsazených míst v roce 2012. Jaká opatření jste přijali na snížení těch neobsazených míst, počtu neobsazených míst? Zastupce hospodářského sociálního výboru se zeptám, jaká ekologická opatření jste přijali k dosazení eh, certifikace ECAS, jako managementem nordickým. A potom je tady také otázka na eh, zástupce eh, výboru regionu, jaká opatření jste eh, přijali na eh, základě výboru pro rozpočtovou kontrolu a eh, vašeho kontrolního výboru. A omlouvám se, nebyl jsem tady částečně na, na, na některé prezentace, na prezentace Evropského ombudsmana. Možná jste o tom hovořil, ale hm, jaká opatření přijala ombudsmanka v, proto, abyste dosáhli na certifikát Evropské nadace pro řízení kvality? A v neposlední eh, řadě zástupce Evropského pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete nám vysvětlit eh, reorganizaci, nebo program reorganizace eh, sekretariátu pověřence? A potom tady mám také otázku na radu a jeho zástupce, ale jeho křeslo zůstalo prázdné. Takže toť vše. Děkuji. Wir fangen wieder an in der gleichen Reihenfolge. Začneme zase ve stejném eh, pořadí. Eh, pan Escobar, prosím. Evropský soudní dvůr. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče počtu vyřízených případů, v roce 2013 oproti roku 2012 to se zvýšilo o 13%. 13%. Takže o 13% bylo více vyřešených kaus. Pro ty tři soudy společně dohromady. Pokud chcete úplné počty kaus, tak v roce 2013 jsme měli 1587 vyřešených případů oproti 1404 případům, které byly vyřešeny v roce 2012. Děkuji. Rückfragen? Nein. Dann machen wir weiter. Někdo nějaké doplňující otázky? Ne. V tom případě budeme pokračovat. Myslím, že tedy nepadla žádná otázka na Evropský účetní dvůr. V tom případě je na řadě zástupce Evropského hospodářského a sociálního výboru. Yes, uh, to the... Děkuji. Dostali jsme otázku, která se týkala EMASu. A chci říci, že od roku 2008 se snažíme vytvořit systém řízení životního prostředí tak, aby byl v souladu s EMASem. Je to společný program, který jsme vytvořili s výborem regionu. Pokud jsem vaši otázku správně pochopil, tak chcete konkrétní údaje k tomu, čeho jsme dosáhli. Například v roce 2013 vám mohu říct následující. Co se týče plynu, tak došlo ke snížení spotřeby o 51% oproti roku 2008. Co se týče vody, tak došlo k úspoře 38% oproti roku 2009. A co se týče elektřiny, tak se to snížilo o 21% ve srovnání s rokem 2008 s tím, že veškerá naše elektřina pochází z ekologických zdrojů. Což myslím je dobrý argument pro prodloužení certifikace EMAS a pro dobré ocenění naší ekologické činnosti. A to nejenom v EHSV, ale také ve výboru regionu. Děkuji. Omlouvám se, nevšimla jsem si vás, prosím. Děkuji mnohokrát. V odpovědi na vaši otázku chci říci, že politika náboru prostřednictvím konkurzu EPSO byla u nás daleko aktivnější. Kromě toho jsme také prováděli náborovou akci v Lucemburku, kde máme sídlo a snažili jsme se také využít veškerých kanálů, které nám pravidla umožňují. Také jsme se snažili, aby naše instituce byla atraktivnější pro zaměstnance. Učinili jsme různá opatření, například atraktivnější kanceláře, relevantnější a profesionálněji pracující organizace, která doufáme, že bude atraktivnější pro potenciální zaměstnance. V roce 2013 jsme o 1% snížili počet nenaplněných míst na tomto základě. Jinými slovy, tedy 98% pracovních míst je naplněno. Ano, je pravda, že některá místa zůstala nenaplněna, protože prostě někdo třeba přešel do jiné instituce nebo odešel do ruchu a nenašel se zatím náhradník. Ale myslím si, že se to víceméně posouvá správným směrem. Děkuji, pan Borjánek, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Doporučení výboru pro rozpočtovou kontrolu v diskusi a usnesení o absolutoriu máme v centrální databázi uložena a sledujeme pokrok jejich naplňování. Stejný systém platí i pro doporučení účetního dvora. Mimochodem, podrobné informace k následním opatřením najdete ve výroční zprávě o činnosti za rok 2013, a to v kapitole 3 pod kapitole 1. Co se týče doporučení interních auditorů, tedy auditního výboru, který, jak jsem říkal v úvodu, byl ustanoven v roce 2014, Ti jsou také pravidelně informováni o provádění doporučení z auditu. Tolik tedy v kostce, jak vypadá u nás situace. Zástupce ombudsmana. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ombudsman přijal jistá opatření pro dosažení certifikace EFQM, Naše angažmá v této Evropské nadaci pro řízení kvality není s cílem dosáhnout certifikace hlavně. Cílem je především zvýšit kvalitu naší práce a její efektivitu. Certifikace je jaksi vedlejším účinkem, nikoli cílem. A za druhé, Myslím si, že u EFQM jsou dva předpoklady úspěchu. Za prvé pochopení, že metodika a nástroje nejsou bez jakékoliv změny providitelné všude. Je to v podstatě soubor myšlenek a koncepcí, na kterých je potřeba pracovat a které je potřeba přizpůsobit potřebám vlastní informace. Eh, organizace, pardon. Nemělo by cenu, kdyby o těchto věcech uvažoval pouze vrcholný management. Je potřeba, aby se s tím stotožnila celá organizace. Aby všichni změny v procesech brali za své. Konkrétně řečeno, v roce 2012 jsme naplánovali a završili tři zlepšovací projekty, které byly důležité, například možnost podat si stížnosti a řešení stížností, které nespadají do mandátu. Úspěšné završení těchto projektů s tím, že tedy někteří šefové odboru dostali za úkol to provést do určitého termínu a bylo to úspěšné a následně si myslím, že se do tohoto procesu zapojilo i střední vedení. Potom v roce 2014 jsme měli celý jeden den se všemi zaměstnanci. V jehož rámci jsme se snažili vyhodnotit vnitřní procesy a to na základě FQM, tak abychom našli silné a slabé stránky. A na konci toho dne zástupci FQM měli pocit, že jsme připraveni a že se můžeme posunout do další fáze a požádat o certifikaci. S tím, že tedy už jsme dostali tu první fázi v roce 2012. My jsme se ale rozhodli, že to neuděláme, protože jsme měli pocit, že by bylo lepší to udělat na začátku nové strategie spíše než v posledním roce víceleté strategie. Takže uvažujeme o tom, že bychom to udělali v roce 2015, případně 2016. Na základě nové strategie ombudsmana, která se jmenuje na cestě do roku 2019. Omlouvám se tedy za zdlouhavé vysvětlení, ale byla to důležitá otázka a pro nás je to zásadní věc. Zugehört. Herr Doxy, bitte. Velice rádi jsme si vás vyslechli. Pane Doxy, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane zpravodaji, já jsem to pochopil v podstatě tak, že po mně chcete, abych vysvětlil organizaci sekretariátu. Mám-li na tuto otázku odpovědět, chci připomenout, že podle nařízení 45 2009 článku 41 a 42 tato evropská instituce je vytvářena se dvěma členy, inspektorem a zástupcem a toto nařízení říká, že jim také napomáhá v jejich práci sekretariát. V roce 2010 inspektor vytvořil formálnější strukturu pro sekretariát, kde máme výkonného ředitele, tedy mě, a byla vytvořena čtyři oddělení. Jedna hlavní funkce, tedy legislativní poradenství, druhá pro dohled, třetí pro komunikaci a čtvrtá složka pro administrativu, rozpočet a zdroje. Poslali jsme vám dopis, ve kterém na základě usnesení parlamentu jsme sdělili, že v roce 2012 jsme vytvořili sekci pro politiku v oblasti IT, tak abychom mohli působit digitálně a řádně radit i v oblasti digitálních aspektů ochrany osobních údajů. Takže takto je složen sekretariát. Pokud potřebujete další podrobnosti, rád je poskytnu. No. Any additional questions from the side of the... Chce se pan zpravodaj ještě na něco zeptat? Nechce. De Jong, das Wort, bitte. V tom případě má slovo kolega De Jong, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mám obecnou otázku na výbor regionu a na EHSV. Myslím si, že hlavní problém těchto výborů spočívá v tom, že když se běžného člověka na ulici zeptáte, co si myslí o EHSV anebo výboru regionu, tak vám řekne, že o nich v životě neslyšel. Takže efektivita těchto výborů je pro mě klíčovou otázkou při projednávání každého absolutoria. Vím, že výbor regionů se snažil v této oblasti něco udělat a poukázal na to, že minimálně existuje jakýsi dopad na práci Evropského parlamentu. Já jsem tedy nebyl úplně přesvědčen, mám pocit, že to je spíše obecně naformulováno a mám následující otázku na tyto dvě instituce. Je u vás problém s účinností a pokud ano, tak jak ho měříte? Prostřednictvím, řekněme, viditelnosti ve sdělovacích prostředcích a na veřejnosti, nebo v tom smyslu, jak ovlivníte rozhodování v parlamentu či v radě? Máte pocit, že v Evropském parlamentu vaše stanoviska vedou k přijetí pozněvacích návrhů a tedy k zásadním změnám v legislativních návrzích, které by neproběhly za jiných podmínek? Rád bych, aby abychom se v budoucnosti zaměřili právě na takovéto otázky. A potom pár konkrétních záležitostí. Náklady na překlad jsou zmíněny v písemných odpovědích za každou instituci a vidíme tam velké rozdíly. Například Evropský účetní dvůr říká, že také zapracoval do toho nepřímé náklady, nicméně nevysvětlil, o jaké nepřímé náklady jde. I když si vezmeme čistou částku, tak je pořád vyšší. A navíc říkáte, že jste menší instituce, ale to není úplně relevantní, protože menší instituce jiné mají nižší náklady, ty čisté na překlady. A říkám si, jestli by nebylo lepší, aby to všechno bylo centralizované. Aby potom následně náklady na překlad vypadaly všude stejně. Teď ještě k nákladům. Eh, pardon, k autům. Je jasné, že je nemůžete používat na soukromé návštěvy, ale hlavní otázka je, jak se to potom bude kontrolovat. Já jsem si všiml u soudního dvora, že se hodně cestuje během takzvaných bílých týdnů a dovolených, což mě tedy přišlo celkem podezřelé, takže bych požádal o vysvětlení. A poslední otázka směřuje na Evropský soudní dvůr. Co se týče zvláštních akcí, tak ty pochopitelně máme rádi a mohou být velmi užitečné, ale mně přišlo trochu zvláštní, že akce pro 10 lidí stála více než akce pro 50 lidí. A zajímalo by mě, jestli máte k tomu nějaké vysvětlení. Děkuji. Poprosím nejprve pana Planase o odpověď a pa, pana Mirjanka, prosím. Děkuji. Pokud jsem paní předsedající to dobře pochopil, tak mám odpovědět na první otázku. Jenom na tu první otázku. Ano. Děkuji za otázku. Otázka dopadu se dá řešit a hodnotit několika způsoby. Co se týče EHSV, tak naše poslání je podle smlouvy velmi jasné máme být poradním orgánem Evropského parlamentu Rady a Evropské komise. A to děláme. Máme členy, kteří byli vybráni a jmenováni na návrh členských států a radou, a to z podnikatelských, odborových a dalších eh, organizací. To je tedy potřeba vzít v úvahu v legislativním procesu a myslím si, že to může být užitečné pro vás všechny, ale také pro a, obecně občanskou společnost. Dostáváme pozitivní odezvy na svou práci od různých zájmových skupin a zástupců organizací občanské společnosti. Tolik tedy obecná odpověď na vaši žádost. Konkrétnější hodnocení je těžké. Ve smyslu tedy dopadu nebo počtu zapojených osob, ale v podstatě máme ústavní úlohu, kterou se snažíme ze všech sil co nejlépe naplnit. Také musím říci, že i my se snažíme přizpůsobovat novému směrování Evropské unie. Nová Evropská komise a vy jako nový parlament věnujete velkou pozornost hodnocení dopadu jednotlivých politik. A my se v tom snažíme sehrávat roli. Například, když se hodnotí, hodnotí provádění evropské legislativy. Máme pocit, že prostřednictvím zapojených organizací a lidí, kteří pracují přímo v terénu, se můžeme efektivně rozvědět, jaký je dopad legislativní rozhodnutí a jak se legislativa provádí. Ten odklon od poradenské role k roli hodnocení dopadů je pro nás klíčový, chceme-li zvýšit dopad práce EHSV. A nakonec sehráváme svou roli přímo i v organizované občanské společnosti. Snažíme se vytvořit platformu pro dialog a kontakty s partnery z občanské společnosti, a to jak v EU, tak ve třetích zemích. třeba i v souvislosti s prováděním obchodních dohod s těmito zemi. Takže vaše otázka byla obecná, pokusil jsem se o odpověď. Pokud budete chtít, tak bude možné vám předat i další podrobnosti. Děkuji. Pokud Jiří Buriánek chce k tomu něco dodat? Děkuji. Za výbor regionu vydáváme výroční zprávu o dopadu a tato zpráva probírá podrobně sektor po sektoru dopad výboru regionu na práci zákonodárců. Můžu vám ukázat jeden příklad, který jsem zmiňoval na samém začátku. Týkalo se to legislativního balíku, balíčku pro politiku soudržnosti. To je klíčové nejenom pro nás, ale celkově pro růst v Evropské unii. Takže z tohoto pohledu jsme vydali stanoviska k balíčku politiky soudržnosti, bylo jich sedm, a měla zásadní dopad. Například byla zavedena větší flexibilita, inteligentní specializace, propojení s dalšími finančními nástroji, Horizon 2020. To bylo všechno zajištěno v rámci společného strategického rámce. To jsou tedy konkrétní příklady, určitě vám můžu poskytnout další případy, příklady více letého finančního rámce nebo evropského semestru politika klimatických změn, dopravní politika, politika mládeže, zemědělská politika, politika lidských práv. To jsou prostě všechno podrobnosti, které najdete v naší zprávě o dopadu naší instituce. Kromě toho také v tuto chvíli probíhá audit účinnosti konzultativní práce. A myslím si, že i to poskytne další důkazy o dopadu naší práce. Pokud mohu odpovědět i na druhou otázku, tak co se týče efektivní vícejazyčné vícejazyčnosti, tak od roku 2013 výbor regionů z EHSV zásadně snižuje několika opatřeními žádosti o překlady. Například tím, že máme omezení počtu stran, některé typy dokumentů se nepřekládají a podobně. Takže ředitelství pro překlady výboru regionu se mění. Je to proces, který probíhá v několika krocích. Už teď tedy máme uvolněné určité kapacity a na konci roku a na začátku tohoto roku jsme vyslali velký počet zaměstnanců, za výbor regionu to bylo 14, které jsme poslali do EPRS. Děkuji. Děkuji. Kromě toho ještě byla otázka na soudní dvůr, tak prosím, odpovězte. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ty otázky byly dvě které se týkaly soudního dvora. První otázka se týkala používání služebních automobilů kolem prázdnin a bílých týdnů. Tam to je vysvětlitelné jednoduše. Členové se snaží svou nepřítomnost soustředit právě na tyto týdny, kdy se u soudu nic neděje ve smyslu slyšení. Takže z toho důvodu v těchto týdnech vidíte daleko vyšší využívání těchto služebních automobilů. A my jsme dokonce v odpovědi na otázku 28 poskytovali konkrétní údaje týkající se cest během těchto bílých týdnů. Teď otázka 16, kterou jsme dostali, se týkala e, těch akcí nazvaných Away Day. A musím říci, že jsem byl překvapen, jak málo takovýchto dní bylo. V roce 2013 jsme měli 73 osob, které pracují u soudu, mezi tisíci, které se účastnili takovýchto akcí. Přitom naše řízení si myslí, že to jsou akce užitečné, pokud jsou dobře zorganizované. Takže měli jsme tři. Na první bylo 50 lidí, na druhé 13 a na třetí 10. Tam, kde se účastnilo 50 lidí, ta stála nejmín peněz. Možná je to tam špatně napsáno ten důvod, ale šlo o to, že u těch 13-10 lidí jsme museli zaplatit eh, nějakého školitele zvenčí. A následně tedy šlo spíše o školení, než jenom o nějakou prostě akci kolektivní, na základě které se prostě mohou lépe poznat členové nějakého oddělení. Takže z toho důvodu kvůli školení ta akce pro 50 lidí byla nejlevnější. Děkuji. Gesetzt und kann an dem Punkt já jsem se připsala na řečnický lid sama, takže můžu rovnou navázat na eh, stejný bod a to je eh, otázka eh, vozidel, zejména vzhledem k tomu, že neexistují pravidla pro jejich soukromé využívání, což se nám samozřejmě nemůže líbit, protože ostatní instituce mají pravidla pro soukromé využití. Já vzpomínám si dobře, když jsem začala v roce 2004 ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, tak to bylo to první, co jsme udělali. A sice, že jsme zaslali tento dotaz eh, eh, účetnímu dvoru. Takže eh, bylo by dobré, kdyby Evropský soudní dvůr akutně přijal pravidla pro soukromé využívání služebních vozidel, protože si myslím, že není smyslem placení daní, aby daňoví poplatníci platili toto soukromé využívání. pokud jsou ty, ta vozidla teda využívána soukromně. Já jsem přesně nepochopila, tu eh, otázku, eh, kteří členové mají eh, právo na služební vůz. Vy říkáte, že nejsou žádná služební auta, která by byla opravdu vyčleněna pro konkrétní členy, ale neumím si představit, aby například členové, kteří mají právo na služební vozidlo, aby eh, využívali, kdyby využívali různá auta s různými řidiči. Eh, využívají to takto, anebo mají tedy jedno eh, konkrétní auto, které mají přidělené? Mají tedy konkrétní e, při, přidělené e, auto i s řidičem e, pro konkrétního člena, anebo je nějaký, nějaký vozový park, ze kterého můžou vybírat? A dále, jaké další dodatečné služby ještě řidiči dělají? To je také důležitá otázka. A já si myslím, že jste, vy jste odpověděl, že neočekává se, že řidiči eh, vyřizují soukromé pochůzky členům. Otázka je, jestli to tak opravdu je, a nebo není, protože máme informace právě z Lucemburku a okolí eh, a proto, jsem, proto tu také ta otázka zazněla, protože protože eh, tedy to nepatří k obvyklým zvyklostem. Je to velice důležitý problém a právě proto eh, bych vás chtěla poprosit, abyste eh, ještě jednou eh, pokusil se odpovědět na otázku kolegy De Jonga a zejména tady na tu pasáž, která je nepříliš srozumitelná, ne zcela nejasná. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, že má možnost to vyjádřit trochu přesněji. Teď, co se týče kontroly využívání služebních vozidel. Díky připomínkám Výboru pro rozpočtovou kontrolu, které padly před několika lety, Evropský soudní dvůr vytvořil systém pro sledování využívání služebních automobilů. Na základě připomínky účetního dvora mohu konstatovat, že účetní dvůr má stejný systém. Jinými slovy tedy služební vozidla mají k dispozici členové této organizace pro profesní účely. Pokud chtějí zaplatit, eh, pokud chtějí použít služební vozidlo k soukromým účelům, musí za to zaplatit. Máme proto tedy jakýsi jízdní deník, kde vidíme odjeté kilometry, a máme administrativu, která se zabývá vozovým parkem Evropského soudního dvora. Navíc to nejsou služební vozy soudců, ale soudu. A každý rok sleduje, jestli dostatečně byly nahrazeny soukromé cesty služebními vozidly. A pokud to nebylo zaplaceno, tak se to strhne z platu. Jsou to pravidla, která vám můžeme dát k dispozici, pokud je chcete, abyste se i vy sami mohli podívat na to, jak to máme u nás organizováno s eh, těmito služebními vozidly. Teď k té otázce, jestli řidiči poskytují i jiné služby členům naší organizace, nad rámec tedy řízení vozidla na pracovních cestách. My se už roky snažíme o to, a myslím si, že u ostatních institucí to platí také, abychom maximálně využili interně tyto řidiče. Takže za prvé ano, dělají i jiné věci než řízení, pomáhají členům v naplňování jejich funkcí. Například pokud je třeba potřeba jít do knihovny pro dokument, nebo po, pokud je potřeba přenést dokument z, jednoho kus, z jedné části domu do druhé, nebo pokud je potřeba pomoci administrativě, třeba při distribuci dokumentu, tak na to je určitě využíváme. Na vaši otázku jsme odpověděli, že vycházíme z principu, že řidič neposkytuje žádné osobní služby soudci. Pochopitelně se nedá, vy jste říkali, že k tomu někde dochází, my doufáme, že ne, ale principiálně to platí tak, že je nemají poskytovat takovéto služby. Máme to navíc stanoveno v našem vnitřním jednacím řádu, který určitě soudci znají, kde se přesně popisuje, jak se mohou využívat služební vozy a řidiči. Teď, co se týče dalších lidí, kromě tedy soudců, kteří můžou využívat služební vozy, tam je to jednoduché. Je to omezené na vrcholné vedení, generální ředitel, ředitel a podobně. Když jezdí na schůze do Bruselu, tak mohou případně využít služebního vozidla. A především v případech, kdy jede více než jedna osoba, protože potom je to levnější a jet služebním vozem, než se do Bruselu dostat jinak. Takže situace vypadá tak. Děkuji. Darf ich noch, mal, darf ich noch mal nachfragen? Já bych se ještě uh, zeptala jednou. Znamená to, že potom se uh, navýší paušál pro soukromého využití uh, toho uh, služebního vozidla, jak je vysoký uh, a týká se to jenom benzínu. V Německu například máme systém, uh, že žené vlády, kteří mají uh, služební vozidlo, dostanou na měsíc 500-550 eur nebo musí eh, odvést na, EU, pardon, na daních nějakých 550 eur měsíčně eh, za eh, tuto výhodu, kterou dostávají. Takže předem děkuji za odpověď. My máme ten systém nastavený tak, a myslím, že nejsme jediní, kteří ho tak mají nastavený, máme plánováno 15 000 kilometrů paušálně na auto na rok a využívání toho vozidla nad rámec těch 15 000 km je považováno za soukromou cestu a potom to platí soudce. Leda, že by byl schopen dokázat, že ta cesta byla služební. A že ty služební cesty překročily těch 15 000 kilometrů, že se prostě jednalo třeba o cestu do práce a podobně. Takže máme ten paušál 15 000 km a všechno, co je nad to, musí buď to zdůvodnit, anebo zaplatit. Já se k tomu ještě vrátím. A, a to písemně. A myslím k tomu tomu. Paní kolegyně Ayala Sender, prosím. Děkuji vám, Inge. Děkuji. Já myslím, že se e, omezujete jenom na zpravodaj, ale pracují tady e, i e, ostatní na tomto a my bychom se chtěli zeptat na některé věci. Jasné, že zpravodajové se zeptají první. Pokud ne, tak se ptáme my. Já bych se tady chtěl, chtěla zeptat na radu. Vím, že pan Kosepius odpověděl eh, na dotazy písemně zaslané eh, tímto výborem a zareagoval nabídkou na obnovení komunikace. Eh, a já bych realizoval vyzvala pana Černického. A nabídl bych se jako stínová zpravodajka za socialisty. Pomohla mu, ale každopádně prosím, snažte se obnovit kontakty s radou. Protože toto opravdu je institucionálně nepříjemná situace a těžko se to vysvětluje obecně nebo široké veřejnosti. Jedná se tedy o um, eh, absolutorium za rok 2013. Bylo by dobré obnovit dialog s eh, radou a případně dosáhnout nějakých řešení máme eh, spolu jen nemluvit. Na základě toho, co říkal pan De Jong a další, a také vzhledem k tomu, že eh, jsem odborářka z federální země, tak z jiných zemí i to třeba nebudete tolik rozumět. Výbor regionu je prostě velice podstatná eh, organizace. Pro nás představuje dialog je velice důležitý, pokud jde o překládání návrhu pro komunikaci i pro obce třeba. Nemyslím, e, že výbor regionu by měl cokoliv dokazovat. Jaká opatření e, vám, e, vás napadají na zvýšení viditelnosti výboru regionu? také kvůli tomu, že eh, jeho členové nesedí eh, trvale v eh, Bruselu, byť je tady trvalé sídlo. A potom u hospodářského sociálního výboru jsou země, kde kolektivní vyjednávání je složitá věc, ale probíhá a proto si myslím, že hospodářský a sociální výbor je velice důležitý. A potom jsou tady země, kde například zemědělci nevystupují jako lobby, zatímco podniky ano. Takže je potom výborné mít ten eh, neustálý dialog mezi partnery. A myslím si, že ta eh, viditelnost hospodářského sociálního výboru by měla být zlepšena. Takže já plně hájím jejich schopnosti a zeptala bych se, jak můžeme zlepšit tu viditelnost tváří v tvář eh, široké veřejnosti, zejména pokud jde o země, kde jsou eh, různé eh, regiony nebo tak podobně a jiné způsoby kolektivního vyjednávání. Potom pokud jde o další věc, eh, tak tam ta ekologie ta se hodně zlepšila, ale mám otázku k ekosoku, hospodářskému a sociálnímu výboru tedy, protože v roce 2013 průměrný Mm, důchod eh, těch, kteří navštěvují tento výbor, se eh, více než dvojnásobil. Chtěla bych se zeptat, co to eh, způsobilo. A potom je tady další věc, která se týká rovnosti nebo nerovnosti pohlaví v těch nejvyšších vedoucích pozicích. To se týká obou institucí. Myslím, že tady bylo třeba vytvořit nějakou společnou strategii, protože jinak budeme na tom úplně eh, stejně příští rok. Kde eh, ženy eh, zaujímají méně, mnohem méně než polovinu vedoucích funkcí v těchto výborech. Potom účetní dvůr, tam jsme v prakticky v každodenním kontaktu. Znovu bych eh, poukázal na otázku pohlaví eh, v exekutivě. Vím, že se tady může zlepšit situace, ale chtěla bych vědět, jaká opatření přijímáte. I pokud jde o národnost, eh, vím, že je tam hodně Němců a Francouzů. A chtěla bych se zeptat, jak chcete zlepšovat rovnováhu mezi národy. Potom k soudnímu dvoru, tak tam eh, ta otázka automobilů byla eh, již položena. Já si myslím, že je to spíš otázka řidičů, protože ty řidiče platí účetní, tedy soudní dvůr, je to chápu. No, je to velice důležité eh, pro soudce. Spousta jejich práce opravdu hodně zlepšuje život veřejnosti. Je dobře, že ty řidiči jsou placení, ale jak to přesně funguje, to bych chtěla eh, znát. A potom pokud je o překlady. Možná jsem to nepochopila. Zdá se, že je tady určitý střed zájmu. Poměrně eh, významný. Zaměstnanci eh, účetního dvora, tedy pardon, soudního dvora odešli do důchodu a potom dostávají obrovské překladatelské zakázky od eh, účetního dvora, pardon, soudního dvora. Na to bych se chtěla zeptat, jak to vypadá. A pokud jde o ombudsmanku, tak tam eh, máme hodně velkou nerovnováhu, pokud jde o vedoucí posty. Já věřím, že paní Riley bude mít eh, strategii ke eh, změně té rovnováhy a to bych se rád dověděla. A potom další věc, která se týká vztahu s Evropským eh, parlamentem a sice eh, její sídlo v Bruselu a v Štrasburku. Jiným institucím už méně než ombudsmance. Možná, že je to proto, že je žena, nebo, by nás, nebo protože nás kritizuje ale nevím, proč eh, účtujeme ombudsmance za kancelář eh, na metr čtvereční jinou cenu než jiným institucím. A potom eh, pověřenec pro ochranu osobních údajů tady vypadá, že jsou vysoké náklady na mise, zejména vzhledem k mm, malé velikosti instituce. Takže bych se chtěla zeptat, jak přesně používat tyto prostředky. A potom další věc. Olaf. Um, někde, někde jsem tam sem našla. Um, ehm, chtěla jsem vědět, jaký vztah je mezi eh, pověřencem pro ochranu osobních údajů a, uh, monitorovacími výbory. Jak jsou eh, lidé do těchto výborů, do těch dozorčích výborů, dohlížecích výborů jmenováni. A potom paní eh, předsedkyně a zpravodajka, pokud je o překlady, poslední věc. Já chápu, že překládat je třeba. A všechny e, e, změny zatím vedly k horšímu. Máme méně jazyků a méně překladů. Nicméně snažíme se omezovat náklady a myslím, že bychom eh, měli vytvořit nějakou pracovní skupinu nebo nějaký eh, seminář eh, eh, pro ty, kteří zodpovídají za překlad pro instituce, abychom věděli, jak silné jaké silné a slabé stránky tyto změny přinášejí. Dokum, jestli dokumenty jsou správně překládány do všech jazyků, jestli občané nepotřebují pří, přístup do více jazyků a tak dále tak eh, to byla správná, a správná a cesta. Eh, požádáme o analýzu nákladů na překlady eh, vlastně všech institucí. Něco takového už bylo v roce 2007, taková mimořádná zpráva. Já si myslím, že bylo nezbytné, abychom se tady opět na to podívali a harmonizo- tedy přistupovali k tomu nějak harmonizovaně. Potom Evropský eh, hospodářský a sociální eh, výbor. Eh, prosím o to odpovědi na otázky kolegyně Lisender. Děkuji, paní předsedkyně. Odpovím paní Elena ve, ve španělštině. Děkuji vám za vaši otázku. Um Eh, úloha a hospodářského sociální výboru při kontaktu s občanskou společností je klíčová. Když jsem odpovídal na otázku pana De Jonka, tak už jsem eh, částečně odpověděl jenom tu vaši, ale každopádně vám děkuji za vaše eh, pozitivní připomínky na adresu našeho výboru. Náš výbor eh, zachovává pravidelný kontakt s eh, hospodářskými a sociálními výbory a radami na národní úrovni, jak existují v různých členských státech, ne ve všech, ale ve 20. Tyto kontakty nám umožňují eh, provádět kolektivní akce, navazovat kontakty a některé z těch aktivit jsou velice zajímavé. Například přispíváme k Evropskému semestru, k Evropě 2020, Máme tady eh, velké kontakty s národními hospodářskými a sociálními výbory a oni mají opravdu velké, velký vliv na eh, naše výroční zprávy k evropskému semestru. Naší eh, prací je schrnovat jejich stanoviska. Čili to je taková malá připomínka sociálních ideologů, kterému napomáháme. Dále, hm, jak už jsem říkal panu De se zaměřujeme na to, aby naše práce eh, byla možná menší a lepší v objemu, eh, eh, čili že bychom neměli vytvářet tolik zpráv, ale aby i byly kvalitnější. Za druhé, lepší práce v legislativním procesu. Dávám příklad. Udělali jsme teď, přispěli jsme teď k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2015 Evropskému parlamentu jsme předložili stanovisko. Je to velice důležitý politický element. Máme kontakty na různé úrovni s radou, s parlamentem a s komisí a cílem v zásadě je zajistit, abychom efektivněji se účastnili toho procesu na evropské úrovni. Potom za třetí eh, studie dopadů a hodnocení eh, politiky. Jak jsem říkal, Junckerova komise se rozhodla předložit méně návrhů, které mají ovšem větší dopad. A jako instituce společně s parlamentem a s radou to budeme sledovat. A jak už jsem říkal panu Dejmkovi, eh, chceme eh, se eh, zabývat implementací té legislativní eh, reformy, vzhledem k tzv. refitu a dalším iniciativám. Takže tohle společně s eh, běžnými mediálními aktivitami, které provádíme, jsou prvky, které bych zdůraznil v odpovědi na vaši otázku. A ještě jednou vám za ně děkuji. Děkuji a teď poprosím pana Bojaneka o stručné vyjádření. Yes, thank you, Madam Chair. Um, uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych zopakoval to, co už říkal můj kolega. Pokud jde o komunikaci, tak můžu dodat, že si uvědomujeme ty výzvy, které jsou výzvami pro všechny instituce Vypracovali jsme zprávu, kterou jsme zveřejnili před několika týdny v prosinci, kde hovoříme o posílení meziinstitucionálních úsilí o komunikaci e, směrem k decentralizaci e, komunikace institucí vůči občanům. To je takzvaná zpráva Rujon Eh, která mimo jiné eh, hovoří o eh, opětovné aktivikaci, opětovné aktivaci meziinstitucionální skupiny pro komunikaci a o zvýšení rozpočtu pro decentralizace komunikace na nižších úrovních. Za druhé, v únoru začne nové funkční období a my zahájíme proaktivní školení eh, nových členů výboru, které chápeme jako eh, vyslance regionální úrovně eh, do Bruselu i naopak z Bruselu na regionální úrovně. Vyvíjíme online školicí systémy pro naše nové členy, které jim umožní proaktivnější práci a e, dále e, právě navrhujeme strategii e, pro jaký, jakýsi přehled o Junkrově balíčku pro růst, který by vysvětloval občanům, co se vlastně dělá pro růst na evropské úrovni, co se dělá pro infrastrukturu. A pokud jde o legislativní proces, tak můžu zopakovat, že eh, se budeme hlouběji věnovat nejen eh, psaní stanovisek, ale také, eh, abychom doprovázeli celý legislativní cyklus, tedy abychom začali ještě v předlegislativní fázi, tedy dříve než do posud a budeme se snažit pracovat i v té závěrečné fázi. V současnosti probíhají diskuze s Evropským parlamentem, ohledně několika eh, pilotních projektů a těmi projekty nemyslím v žádném případě pouze nějaké izolované legislativní návrhy, ale myslím tím balíčky, tak jak je navrhuje Evropská komise a které potom parlament schvaluje. Jsou to témata jako například digitální Evropa nebo Evropská energetická unie a tak dále. To jsou hm, dva možné příklady. To je hm, ode mě všechno. Hm, paní předsedkyně, něco jsem chtěl dodat ke slovům svého kolegy. Děkuji. Účetní dvůr, pan Luis Garcia, prosím. Děkuji vám. Pokud jde o rovnost pohlaví, v, v, v účetním dvoru, tak před několika lety jsme zahájili program pro genderovou rovnost a nyní hodnotíme jeho výsledky. Většina z opatření, které jsme e, učinili, e, cílila na vyšší rovnost mezi pohlavími Eh, oddělení pro výběr personálu eh, byly informovány o tom, že mají povzbuzovat ženy, aby se, aby se hlásily na posty s vyšší odpovědností a tak dále. Nicméně výsledky nejsou takové, jak jsme doufali a situace se podstatným způsobem nezměnila, pokud jde o počet eh, žen na odpovědných postech. Budeme tedy muset vypracovat nový program a snažit se s jeho pomocí situaci zlepšit. Sice došlo ke zvýšení počtu žen, eh, je, mezi našimi auditory je zhruba 50 eh, a doufáme, že eh, v průběhu času se zvýší počet žen i na odpovědných postech. Budeme se tedy nadále snažit v účetním dvoře zlepšit situaci. A pokud jde o národnosti, tak tady bych měl asi vysvětlit, že máme deficit eh, ředitelů britské národnosti, nikoli eh, francouzské nebo německé. A eh, to souvisí s tím, že naše politika náboru souvisí, se, se, se zakládá čistě pouze na zásluhách. Národnost není kritériem při výběru personálu na post například ředitele. Pan generální tajemník ombudsmanky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o otázku genderové rovnosti, tak rok 2015 zahajujeme v situaci, kdy tři z osmi šéfů oddělení jsou ženy, což je zlepšení oproti dřívější situaci. Jestliže v budoucnu to budou, budeme mít 4, 5, 6, 7 nebo 8 žen, tak si myslím, že nebudou žádné problémy, pokud by to nastalo. E, na té vyšší úrovni hovoříme o třech postech. A tyto posty v současnosti drží muži. Až se tyto posty uprázdní, tak jsem si poměrně jistý, respektive nepochybuji o tom, že e, ombudsmanka vezme v úvahu to, že je žádoucí podpořit genderovou rovnost. E, ten manévrovací prostor u malé instituce je omezený, nicméně my dosahujeme pokroku a jsem si jistý, že ještě dále v budoucnu pokročíme. Nicméně ta zátěž minulosti, jestli můžu tak sám sebe nazvat, je stále ještě s námi. No, pokud jde o kancelářský prostor, ombudsman v Bruselu disponuje eh, budovou, eh, kterou, eh, o kterou se dělí s Evropským úřadem pro ochranu osobních údajů a také Evropský parlament má nějaké kanceláře v této budově. Náš vnitřní audit, který byl proveden minulý rok v rámci meziinstitucionální spolupráce, vypracoval zprávu, která se zabývá mimo jiné i kancelářskou plochou a nezjistila tato zpráva žádný důvod k znepokojení. Ta spolupráce mezi institucemi je velice nákladově efektivní. Nejde tady pouze o to, kolik platíme za metr čtvereční, ale e, ombudsman sídlí v prostorách Evropského parlamentu, což nám přináší veliké úspory. Kdybychom museli mít vlastní prostory, tak bychom potřebovali další zaměstnance na jejich údržbu. E, muselo by vzniknout mnoho dalších kontraktů na zabezpečení, úklid, klid a tak dále. A toho všeho jsme ušetřeni a můžeme se soustředit na naše hlavní úkoly. A těmito úkoly je tedy řešit stížnosti, e, vést šetření. A tato meziinstitucionální spolupráce nám v tom pomáhá. Jsme tedy spokojení se spoluprací s Evropským parlamentem a zejména s tím, že můžeme využívat prostory Evropského parlamentu. To je pro nás velice cené a je to velice efektivní i pro evropské daňové poplatníky. Kolegyně Ayala Sender eh, chce ještě krátce položit doplňující otázku. Ano, děkuji paní předsedkyně. Eh, já jsem se ptala na eh, úřad ombudsmana, protože mi bylo řečeno, že pokud jde o pokud jde o e, platbu za čtvereční metr, tak se mi zdálo, že e, ombudsman platí dvakrát tolik, e, než platí za čtvereční metr Evropský úřad pro ochranu osobních údajů. Takže to mě trochu zarazilo. Já bych tedy doporučila, aby se ombudsman spojil a kontaktoval s Evropským úřadem pro ochranu osobních údajů a porovnal si čísla, protože jsou tady nesrovnalosti mezi eh, tím nájmem za čtvereční metr. Děkuji, že jste na to upozornila. Ano, eh, prověřím to. Děkuji. Eh, Úřad pro ochranu osobních údajů ještě na krátkou reakci. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní Ayala Sender za ty dvě otázky. A e, jedna z nich se týkala té údajně vysoké ceny misí vzhledem k velikosti e, instituce a e, také k vztahu mezi naším úřadem a a EDPS. Ta Cena je v řádu set eur za e, jednotlivou misi, což si nemyslíme, že je příliš mnoho. Máme, máme jednu oblast, kde máme výdaje vysoké a to je spolupráce s dalšími úřady pro ochranu osobních údajů ty nejnákladnější mise, e, které provádíme, jsou právě v této oblasti. Máme dvě klíčové role. Jednou z nich je eh, interoperabilita eh, osobních údajů eh, nebo dat napříč hranicemi, tedy například odsud až do Austrálie a dále mezinárodní vymáhání. Musíme tedy spolupracovat s našimi kolegy z dalších zemí, takže ta, ta úplně nejdražší mise za rok 2013 to byla cesta jistého úředníka na setkání dalších úřadů, které Eh, které se konalo v Jakartě. Což vysvětluje, proč občas dojde k nějaké velice e, drahé misi. U takových misí se snažíme omezit jejich počet, například na mezinárodní konference e, Úřadu pro ochranu osobních údajů, ta se konala na Mauriciu a my jsme tam vyslali e, jednu osobu, nikoli, nebo jednoho úředníka, nikoli dva. Jinak se snažíme komunikovat prostřednictvím telemostu a videokonferencí, jak jen to jde. Dále, vztah mezi EDPS a DPO je poměrně zásadní. Je to eh, stanoveno článkem 24 nařízení 45. DPO je nominován eh, institucemi, je to vlastně zaměstnanec institucí, ale nemůže být propuštěn eh, bez souhlasu Úřadu pro ochranu osobních údajů, což skýtá určitou ochranu pro DPO, který musí jednat, aniž by přijímal instrukce při výkonu své funkce. My ho tedy nenominujeme, nicméně spolupracujeme a ti mohou být propuštěni pouze s naším souhlasem. My jsme vydali mnoho zpráv, které zdůrazňují, že je zapotřebí, aby instituce dávaly svým DPO dostatečné, dostatečné školení, aby mohli konat svůj velice důležitý úkol. Eh, děkuji. Eh, já musím říci, že eh, konference na ostrovu Mauricius to zrovna nesvědčí o, expert, o expertize rozpočtových jednotek Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ještě dám slovo zástupci Evropského soudního dvora, aby odpověděl paní Sender a ještě jedné mojí otázce. A to sice, co to znamená přílišné spoždění co to znamená přílišné spoždění při výnosu rozsudku. Eh, já si myslím, že byste měl, eh, eh, že byste měl odpovědět na tuto otázku. U nás jsou eh, lidé, eh, kteří si neustále stěžují na to, jak dlouho trvá vyřízení eh, žádosti u Evropského soudního dvora. A to je celkový společný problém. Když ale nějaký problém máme, tak musíme něco podniknout, abychom ho vyřešili. Například zvýšit počet zasedacích týdnů nebo něco takového. Evropský soudní dvůr má 30, celkem 37 pracovních týdnů, takže 15 týdnů většinou eh, neprobíhají žádná slyšení ani eh, přeličení. Eh, Evropský parlament má 41 pracovních týdnů, takže je zapotřebí něco podniknout, protože takhle to zkrátka dál nejde je také zapotřebí abychom dali soudcům určitý čas trávit, k trávení ve svých zemích, aby měli čas se zabývat těmi věci, věci, věcmi. Nicméně, když zkrátka ta situace hoří, tak je potřeba s ní něco dělat. Je to náš společný cíl a prosím vás, věřte nám, my chceme efektivní justici a jsme ochotní pro to něco udělat, ale myslím si, že jsou tu také věci, které je potřeba ještě objasnit objasnit a vysvětlit. Takže já se ptám na ta spoždění. Mě by zajímalo, eh, jak vy eh, sami sebe v rámci institucí eh, vidíte ta spoždění, která trvají a trvají, než je vynesen rozsudek, protože tady, tady jde o hodně. Tím jsou postiženy konkrétní osoby, jsou to těžké právnické případy a e, tedy e, toto téma prosím ještě e, rozveďte, až budete odpovídat na otázku kolegyně Sender. Merci beaucoup, madame président. Děkuji, paní předsedkyně. Odpovím španělsky, pokud dovolíte, na tuto otázku. Takže, především jsem velice rád slyšel, jak důležité jsou překlady. Samozřejmě nám vždy jde o úsporu prostředků, ale neměli bychom zapomínat na to, jak v Evropské unii je důležitá i v institucích, i v unii samotné vícejazyčnost, tak aby se lidé mohli přečíst podklady ve svém jazyce. Evropský soudní dvůr se snaží zajistit eh, úplnou rovnost jazykovou, pro všechny lidi, kteří se na něj obrací. Na druhou stranu, lidé říkají, že překlady stojí příliš mnoho peněz, ale že se stejně musí dělat. Takže máme zajistit minimálně hospodárnost těchto překladů. Máme k překladu více než milion stránek právnického textu ročně, takže následně musíme řadu těchto textů zadat a externistům. S tím se prostě nedá nic dělat. Takže co se týče využívání externistů u překladu, tak Evropský soudní dvůr se rozhodl před několika letech, že nabídne možnost bývalým právníkům, lingvistům Evropského soudního dvora, kteří odešli do důchodu, aby pracovali jako externí odborníci. Mohli se tedy účastnit eh, zadávání veřejných zakázek na překlady a kromě nich máme na seznamu více než tisíc externích překladatelů, někteří z nich jsou právě právníky, lingvisty v důchodu a dělají velmi dobrou práci, protože jsou vybaveni zkušenostmi ze své minulé práce. To jsou tedy ty dva případy, které jsme zmínili v odpovědi na váš dotazník. Jsme přesvědčeni, že tato situace je úplně v souladu s postavením zaměstnanců institucí Evropské unie a jejich pravidle a je to určitě v zájmu práce našeho soudního dvora. Jsme přesvědčeni, že právní statut těchto lidí je v pořádku a jsou placeni v souladu se všemi pravidly. Takže si nemyslíme, že tam by byly nějaké nesrovnalosti při náboru těchto lidí jakožto překladatelů na volné noze. Teď co se týče řidičů a aut, hovořil jsem o paušálu 15 000 km a pokud se automobily používají soukromě, tak následně musí být tyto soukromé cesty zaplaceny. A děje se to. Chci připomenout, že řidiči jsou k dispozici soudcům a zástupcům služeb. To je jejich primární popis práce. Máme pocit, že situace je zcela v pořádku, že nedošlo k žádným neregulárním platbám, především co se týče překročení toho 15 000 kilometrového limitu. Nyní k vašim otázkám, paní předsedkyně. Co se týče velkých průtahů, tak tady chci jenom zmínit samotný Evropský soudní dvůr. Jak víte, ten je zodpovědný za to, aby také přeskoumával případy vnitrostátních soudů, s tím, že tedy i vnitrostátní soudci musí naplňovat evropská pravidla. A co se týče těchto odpovědí, tak od roku 2000 ta lhůta byla 23 měsíců, teď je to 14. Takže přestože se zvýšil počet eh, kaus, tak s organizačními opatřeními a změnami vnitřního řádu soud zásadním způsobem zkrátil řízení které je potřebné k tomu, abychom byli schopni poskytnout odpovědi vnitrostátním soudcům. Takže kde je to možné, tam se snažíme. Nicméně, co se týče tribunálu Evropského soudního dvora, tak tam je to trochu jiná situace. Tam prostě ty lhuty jsou obecně nepřijatelné. A to z toho důvodu, že u hospodářských sporů, a nemáme jenom hospodářské spory, máme řadu dalších sporů, tam se to třeba týká eh, hospodářské soutěže a podobně, tam to klidně může trvat 40 měsíců. A já vím, že to je příliš dlouho. A to, že víme, že ve všech členských státech eh, se objevuje stejný problém, asi jako vysvětlení nestačí. Je prostě pravda, že určitá řízení trvají příliš dlouho, ale to nám jako důvod nestačí. A z toho důvodu, jak jsem říkal na začátku svého vystoupení, v roce 2011 Evropský soudní dvůr navrhl v souladu se smlouvou určité strukturální řešení. Tak, aby tribunál byl schopen čelit narůstajícímu počtu kauz, které právě vychází z toho, že k jejich projednání je potřeba tolik času. A proto jsme chtěli více soudců. A kdybychom měli více soudců, tak bychom byli schopni následně věci, které dostáváme, řešit rychleji. Tam už to není otázka reorganizace. Tam už to není otázka zapojení soudců. Prostě v určitou chvíli se dostanete do, situace, do situace, kdy počet věcí a počet soudců jsou v absolutním nesouladu. My jsme se pokusili na to odpovědět, když jsme odpovídali na eh, dotazník. Teď, co se týče těch bílých týdnů, tak to prostě neznamená, že když neprobíhá slyšení, tak soudce nepracuje, tak to neplatí. Protože slyšení je pouze jednou částí celého řízení. Existuje příprava, musí si přečíst kauzu, prostě pracuje. Jenom to u nás máme nastaveno tak, aby je to i ve prospěch stran, že v určitých týdnech neprobíhají řízení ústní. Jistě i u vás máte zasedání politických skupin výboru plenárku. To je normální. Teď, co se týče soudců, tak ti musí také zůstat v kontaktu s právním prostředím své země původu. To je prostě nezbytné. Já vím, že to je možná vedlejší činnost, samozřejmě. Není příliš rozsáhlá navíc. A v odpovědi Evropského soudu uvidíte také náklady na služební cesty do země původu. Myslím, že to bylo nějakých 138 tisíc euro na všechny členy naší instituce, aby se mohli vracet do své země původu, setkat se tam se soudci, s právníky a s akademiky. Mám pocit, že to je opravdu velmi málo rozsáhlá činnost, ale Evropský soudní dvůj považuje za nezbytnou. Prostě nemůžeme sedět v nějaké uzavřené věži ze slonoviny v Lucembursku. A také je potřeba říci, že soudci nejsou jedinými soudci v Evropské unii. V podstatě všichni soudci v unii jsou soudci unie, kteří musí následně vykládat a provádět evropské právo ve sporech, které řeší, a to s podporou Evropského soudního dvora v Lucemburku. Je tedy potřeba, aby probíhaly tyto kontakty ideálně co nejvíce v Lucembursku, ale prostě občas je potřeba jet do jiné země, abychom se tam setkali s právníky, s akademiky a se soudcem. A to většinou děláme právě během soudních prázdnin a bílých týdnů. Je to systém, který funguje a je potřebný. Kdybyste nám seškrtali bílé týdny, kdybyste nám seškrtali možnost kontaktu s národními soudci, tak by to vůbec nepomohlo s řešením problému nerovnováhy mezi počtem věcí, které soud dostává, a počtem soudců, které má k dispozici. Myslím si, že to je věc, která je daleko komplikovanější. Děkuji. Dank alle Děkuji vám mnohokrát eh, i všem ostatním eh, zástupcům. Pane eh, zpravodaj Richarde, přejete si slovo? No, očividně ne. Tak poprosím o písemné otázky. A máme ještě jeden bod na pořadu jednání. A my jsme vám eh, také, eh, také pozvali na skleničku po zasedání eh, a všichni přítomní jsou na ní srdečně zváni v sále. Ještě musím tedy připomenout reformu finančních pravidel rozpočtových. Tamáš Doč bohužel uvíznul v Budapešti kvůli tomu, že tam sníží a já bych vás jenom upozornila, že lhůta a pro podání pozměňovacích návrhů vyprší 13. E, ledna a projednávat, nebo hlasovat se o tom bude 21. ledna. Já jsem se jako na e, výbor pro rozpočet, tam máme lhůtu do 15. ledna. A bude, projednávat se to bude 20. ledna a hlasovat se o tom bude na 5. února. Já bych jménem pana Dojče ten, to stanovisko eh, slušně představila. Poznávací návrhy 2 až 14 eh, jsou, eh, tedy vysvětlují stanovisko k separátnímu rozpočtu pro Evropský parlament a je tam výsledek debaty u kulatého stolu. Výroční zpráva předpokládá sjednocení zpráv služeb vnitřního auditu. Poznávací návrh 4 doplňuje důvody pro eh, zablokování. Ehm, eh, na, eh, vůči uchazečům pro, o zakázky na daňové úniky a vyhýbání se daním. My tam vidíme určité velké problémy, já také, ale pan Deutsch na tom trvá, takže je to tam. Potom pozměňovací návrh 6, tam se hovoří eh, o některých eh, věcech, které se týkají složení a způsobu práce panelu. Pozměňovací návrh 9 je spíš technické povahy, tam se jedná o databázy, o firmy, eh, které se provinily s tedy podvody s evropskými penězi, aby byly vyloučeny z budoucích veřejných zakázek a, a devítka a to přizpůsobuje na stávající, ke stávající legislativě, desítka e, to se týká výroční zprávy Evropského e, účetního dvora a, a po, uči, po ukončení rozporování požaduje e, zveřejnění veškeré, veškerých závazků. Jedenáctka chce urychlit to rozporovací řízení já jsem tady už předložila pozměňovací návrh. Na příští týden máme zasedání s účetním dvorem a s komisí a budeme se bavit o této otázce a doufám, že se tam na něčem shodneme. Potom jsou tam některé návrhy, které se týkají určování mechanismu rozhodování pro eh, nové eh, delegované právní akty. Tam se jedná o, o mm, konkrétní eh, ustanovení, která jsou poměrně technická. A ještě dám slovo kolegovi Gajerovi. Děkuji, paní předsedkyně Inge, Inge. Měli jsme opět to potěšení z různých pozic, jako v před několika lety. Ty teď jako zpravodajka za výbor pro rozpočet, já jako sínový zpravodaj, zlepšovat nařízení o rozpočtu. Zásadní politické rozpočty tady nemáme. Jak taky? Ono nemůžeme dělat ani křesťansko-demokratický nebo sociálně demokratický eh, eh, sociálně demokratická rozpočtová pravidla. Tak to prostě nejde. Pozměňovací návrh 1 se zabývá otázkou eh, platnosti základních práv, čili buď to platí bezprostředně a univerzálně, anebo to neplatí. A do jaké míry tohle eh, se má zmiňovat v eh, návrhu eh, na rozpočtová pravidla, to mm, nevím. Já bych si tady spíš vyhradil možnost se tedy toto odmítnout. Potom si musíme na technické úrovni vyjasnit, kde v pozměňovacích návrzích Tamáše Dujče by mělo být odůvodněno proč eh, přejmout tu formulaci z implementačních pravidel do eh, rozpočtových pravidel. Ten text Tamáše eh, Dojče, který tam je, zatím vůbec v těch technických pravidlech nebyl. Buď je tam nějaká chyba, nebo jsme to prostě nenašli. Čili tam to ještě nemáme úplně, nejsme úplně přesvědčeni, jestli budeme souhlasit. Nicméně technické úrovni si to můžeme probrat navzájem. Potom je tady ještě jedna otázka, se kterou zatím vůbec nesouhlasím, a sice ten poznací návrh 10. Kde jde o otázku důvěrnosti? Buď je prostě něco důvěrné, nebo není. A když je to důvěrné, tak eh, nemůžeme předložit pozměňovací návrh, kde bude řečeno, že nakonec budou, to bude zveřejněno na konci toho rozporovacího uh, postupu, tak to už potom nic důvěrného není, ne? A nakonec se prostě musíme rozhodnout, co chceme. Nemůžeme eh, říct, že něco není důvěrné a pak se to zveřejní, protože to nedává vůbec smysl. A poslední věc. Eh, Rád bychom podali pozměňovací návrh, eh, který vám vysvětlím. Jehož pozadí vám vysvětlím. V Evropské unii máme agentury, které do značné míry nebo úplně jsou schopné eh, financovat sami sebe. Patří ním? A, a mm, například eh, trh pro, eh, tedy úřad pro harmonizaci vnitřního trhu v Alicante. Tento úřad naštěstí vůbec nemusíme platit z rozpočtu, protože se zcela sám financuje jeho služby jsou tak žádané, že tento eh, eh, úřad vytváří přebytky. Evropská unie ale nemůže eh, přijímat žádné výnosy z tohoto, takže oni to schromažďují na účtu, ty výnosy. Jejich úlohou je nevytvářet rozpočty, takže ten harmonizační úřad v předcházejícím pracovním roce ty poplatky, eh, které eh, vybírá, může snížit, protože zatím eh, se z nich financuje docela slušně. Ale jelikož činnost toho harmonizačního úřadu narůstá, tak tady máme obrovskou hromadu peněz, a je to prosím docela slušně milionů, které se nedají dále použít na účtu harmonizačního úřadu. Eh, ty peníze nemůžou téct dál, protože členské státy říkají, že to je příjem, které, který nelze uplatnit v rozpočtu. A v eh, parlamentu už o to eh, tvrdě bojujeme, ale oni tvrdošíně bojují za své dogma, že Evropská unie nesmí přijímat nebo nesmí si podržet takovéto výnosy. Nicméně tím jsme se nedostali k řešení protože je jasné, že oni, jestli budou rozšiřovat činnost, tak budou vybírat více. Já si myslím, že možná se naivně představuji, že bychom tady v eh, rozpočtovém, rozpočtových pravidlech mohli to nějak upravit. Zbývá nám ještě střed s radou o tom, eh, co Evropská unie má dělat s vytvořenými eh, příjmy a kde je tedy bude moci přijmout. Kolegyně a kolegové, já nejsem optimista, že tady prorazíme, ale byla by to dobrá politická zpráva parlamentu vůči radě. Vždycky poukazovat na takovéhle věci. Nedávno jsme vedli konfrontaci eh, s ohledně těch 3,5 miliard, eh, které eh, přišly z dotačních vrátek a prostě vždycky jsou tady nějaké věci, kde Evropská unie může vydělávat ale tyto výdělky, tyto výnosy nemůže používat k financování eh, rozvoje institucí, protože rada eh, chce všechna eura zpátky. Což ovšem v tomto případě vůbec nejde. Takže je to tak trochu věc, kterou bychom si mohli trošku užít v trialogu s radou. To dogmatické chování eh, vede k eh, absurdním důsledkům. A já bych byl rád, kdyby další eh, frakce mohly v tomto smyslu podpořit náš pozměňovací návrh. Děkuji. to mám velký časový problém, jako vždy. ta eh, rozpočtová pravidla se týkají obecného rozpočtu, ale nikoli agenturních rozpočtů, takže tady mám velký problém, abychom tady upravovali ohym. Ohym mu se vyhýbáme v těch eh, debatách už léta. Teď dám eh, slovo uh, Brokovi. Odkud to pochází, ta otázka? Nebo ta formulace? A děkuji tlumočníkům, že jsou ještě k dispozici. Venku nás také čekají hosté mimochodem. Thank you, Chair. On the question of, uh, Děkuji, uh, paní předsedkyně. Pokud jde o uh, financování agentur a přebytky, tak akt přenesené pravomoci o agenturách předpokládá vyrovnaný rozpočet což je pravidlo, kterým by se měly řídit všechny agentury. A proto bychom se měli postarat o to, abychom nastavili situaci, e, která e, vlastně bude generovat přebytky. Nicméně jsou tu konkrétní problémy s rozpočtem pro Alicante, e, což, jak víte, je předmětem probíhajícího trialogu mezi tedy trialogu, který vede výbor ITRE, respektive Jury. A bylo by možná dobré, kdyby tento výbor také přispěl do diskuze pokud jde o využívání přebytků, tak komise v nedávné době navrhla cestu z této situace, která by mimochodem také snížila administrativní poplatky za případy týkající se volného trhu u tribunálu soudního dvora což se také týká těch, eh, té délky sporů eh, ohledně volného trhu. Nějaké další otázky eh, si musíme řídit bilaterálně. Chci poděkovat tlumočníkům, popřát jim šťastný nový rok a zvu vás na novoroční přípitek, který se koná tady za dveřmi. Další zasedání se bude konat 19. ledna. Děkuji